Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně, milí kolegové, prosím, abyste zaujali svá místa. Máme před sebou mnoho bodů na pořadu jednání. Eh, zahajujeme s bodem 1. Přijetí pořadu jednání. Máte, prosím, návrhy změn? Nikoliv a chtěl bych ještě jednou srdečně všechny přivítat. Vítám i asistenty a všechny, kteří doprovázejí naše zasedání. Doufám, že jste měli krásné dovolenou, že jste se nabili novou energií a že v druhé polovině tohoto roku budeme moci dobře pokračovat v práci. Bod 2. Sdělení předsedy. Mám několik sdělení. Co se týče jazyků, máme 12 jazyků k dispozici, to je ten normální jazykový profil. Pak eh, bych chtěl říci, že 18. září tohoto roku od 12.30 bude v místnosti ASP 5E2 workshop na téma endokrinní aspekty a dopad na zdraví. Potom 19. září tohoto roku rovněž od 12.30 do 14.30 ve místnosti ASP a 3G3 bude setkání na téma Packaging on Unhealthy Products. Pak eh, sdělení číslo 3. Prosím, nedivte se, dnes zde bude také filmový tým a bude natáčet je to televizní kanál Arte, který bude zde eh, natáčet eh, především paní kolegyni Lepage. Chtěl bych tedy navrhnout, abychom přešli k následujícímu bodu číslo 3, a to je otázka souhrného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, všechny oddíly. Všechny oddíly tedy budou projednávány a obecně v rozpočtovém výboru e, toto bude projednáváno 3. 4. října. Tam se bude také hlasovat. Naší navrhovatelkou je paní Jutta Haug. Haben alle Kolleginnen und Kollegen ihr Máte sebou, prosím, hlasovací kartičky? Ja, bitte. Kalin, souple. Kalin? Já bych si ráda odběhla abych si vyzvedla kartičku, ale protože jsou problémy v této budově, není na žádném místě. Asistent, asistentka mi pro ní do, právě běží, ale prosím, počítejte s mým hlasem, dokud to tady nebude. Nechceme nikoho poškodit. Bylo mi ujištěno, že tato místnost je bezpečná co se týče volebních hlasovacích kartiček, tak samozřejmě eh, mohou hlasovat pouze ti, kteří tu kartičku mají sebou. los Takže začneme. Sorry, you know. Herzlich. Omlouvám se. Srdečně vítám Jutu Hauk a myslím, že můžeme začít hlasováním. Gilt von Holiday Mode umzuschalten. Takže prosím přepněte z prázdninového režimu na pracovní režim. Začneme rozpočtem 2013 a pozměňovacími návrhy. Linda. Um, I wonder if... Linda. Já si říkám, zpravodajka se právě vrátila z hlasování v rozpočtovém výboru a já jsem tam být nemohla. Eh, zda bychom se mohli obrátit na kolegy o strpení a trochu ještě pozdržasování o pět minutek, protože mnoho kolegů ještě nemá hlasovací kartičky, takže pokud nám někdo opravdu obstarává eh, kartičky, hlasovat elektronicky nelze, ale možná by nám Jutta Haup možná mohla něco povyprávět, než se sem všem kartičky dostanou. Eh, takže někdo tam musí doběhnout. Je to 1E2 protože jedna asistentka je v kanceláři, druhá asistentka je tam a já jsem tam nechala i svůj mobil, takže nemohu nikomu mobilem. Eh, ona očekává, eh, jak se odhlasuje live, takže nemůže přijít. Prosím, podívejte se na to. yeah, fajn. Danke, vielen Dank. Also... Takže děkuji a jestli bych měla něco říkat této záležitosti, pak mohu říci pouze to, co doporučuji do hlasování. A sice tam, kde hovoříme přímo a hlasujeme přímo o rozpočtu, tam jsem své politické skupině doporučila toto a samozřejmě, že to doporučuji také pro celý výbor. Tedy všude tam máme udělat mínus, kde za prvé, kde se jedná o pilotní projekty, které komisí nejsou označeny jako A nebo B. To jsou dva návrhy, které vůbec nebyly předloženy, takže komisí nemohly být posouzeny. A pak jsou to ty návrhy, které dostali Dčko ty nemají žádnou šanci eh, být realizovány, takže tam mám mínus. Dále pozměňovací návrhy, které skutečně eh, nespadají do naší oblasti činnosti, kde výbor Envy a kolegové z tohoto výboru Eh, by museli rozšířit svůj mandát. Především v tom případě, eh, kdy kolegové pro jiný výbor požadují prostřednictvím návrhu rozpočtu jít ještě výš. Týká se to zemědělského výboru, to je 6316, to je zemědělská záležitost, ale týká se to také pozměňovací návrhu 6318 a 6321. Já jsem pevně přesvědčena o tom, že my jako výbor samozřejmě můžeme eh, zcela jasně říci, že gender balance v oblasti výzkumu je věc, kterou podporujeme, ale to není vlastně náš úkol, abychom toto žádali v našem rozpočtu. To musí jít přes FM anebo přes výzkum a ne přes nás, takže proto jsem tam dala mínus. A to tež také platí ještě jednou pro 6314 a 6415. To jsou eh, rybolovné záležitosti a Alde také žádalo, abychom to navýšili ještě více, než říká komise. Za třetí, mám mínus také u pozměňovacího návrhu 63-65. A skupina poslanců by prostě chtěla právní základ, který máme, pro na akční program zdravotnictví rozšířit. Eh, je to potěšující, ale to prostě nejde. Během rozpočtového postupu nemůžeme něco měnit, co již bylo rozhodnuto s EP, s radou. E, nemůžeme tedy měnit právní základ jen tak mávnutím ruky. A proto jsem i na tomto místě, to je 63-65, e, jsem dala mínus. Podobný pozměňovací návrh se týká zdraví rostlin. Ale tam můžeme, protože na základě právního základu to jde, tak tam můžeme ten rozsah trošku rozšířit. A pokud teď už nepřijde má hlasovací kartička, tak už nevím, co vám říci. Doufám však, že všichni kolegové a kolegyně eh, mě sledovali, tedy mé argumenty, má doporučení na hlasování. Eh, pan předseda, děkuji vám za tento úvod. Hlasovací karta jistě dojde a chtěl bych rovnou tedy navrhnout, abychom začali s prvním hlasováním mm, pro rozpočet 2013. První pozměňovací návrh 6337. Kdo je pro? Proti? Přijato. Další 63-13 pro, proti, drželi se, přijato. 63-08 pro, proti, zdrželi se, přijato. 63.09 pro, proti, zdrželi se, přijato. 43.10 pro, proti, Drželi se? Přijato. 63, 16 pro. Proti, zdrželi se, zamítnuto. 63 3, pro. Proti, zdrželi se, přijato. 4, pro. Proti, zdrželi se, přijato. 63 34 pro, proti, drželi se, přijato. 63, 46 pro, proti, drželi se, přijato. 63, 42 pro, proti, drželi se, přijato. 63, 47 pro, proti, drželi se, přijato. 63, 47 pro, proti, drželi se, přijato. Tím odpadá 63.01, 63.64, to bylo staženo. A pokračujeme 63.52 pro, proti, drželi se, přijeto. 63.40 pro, Proti? Drželi se. Přijato. 6302. Pro? Proti? Drželi se. Přijato. Potom dva stejné pozměňovací návrhy. 63, 32 a 63, 11. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Další dva stejné, 63, 35 a 63, 12 pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 6328 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 6362. Chcete to ověřit? Takže 6328 ověřujeme elektronicky. I zpravodajka má svou kartičku, takže můžeme hlasovat elektronicky. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. Dobrá, takže zamítnu to. Důvěřujte předsedovi. 63, 62 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 63, 17 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 63, 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 63.19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 63.39 pro, proti, zdrželi se, přijato 63.20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 63.21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 63.22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 63-14 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 63-15 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 63-05 pro, proti, drželi se, přijato. 63-06 pro, proti, zdrželi se, přijato. 63-00 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Chcete to ověřit? Kdo si přál ověření? Chce to někdo? Není to nutné? Ano, ověřte to. Takže je zajímavé, když pracovníci zde eh, něco požadují, ale myslím, že požadovat mohou pouze poslanci. Takže 43.00 Eh, ověříme to elektronicky. Hlasovali prosím všichni. Končím hlasování. 24 proti, 19 pro, takže zamítnuto. 63, 38 pro. Proti. Drželi se, přijato. 63, 36 pro. Proti. Drželi se, přijato. 63, 24 Proti? Drželi se. Přijato. 63,51 pro. Proti? Drželi se. Přijato. 63,43 pro. Proti? Drželi se. Přijato. 63,65 pro. Proti? Drželi se. Zamítnuto. 63,41 pro. Proti? Zdrželi se. Přijato. 63, 44 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 63, 31 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 63, 49 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 63, 26 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 63, 33 pro, proti, Drželi se. Přijato. 63, 45 pro, proti, Drželi se. Přijato. 63, 48 pro, proti, Drželi se. Přijato. 63, 61 pro, proti, Zdrželi se přijato. 63-60, odpadá. Takže jsme na konci hlasování, tedy prvního hlasování a druhé hlasování hned bude navazovat. Hm? Rád bych se na vás obrátil. Začínáme pozměňovacím návrhem 1. Tady se žádá oddělené hlasování ve čtyřech částech. Nejdříve první část je pro, je proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Třetí část pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Čtvrtá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Přecházíme k poznávacímu návrhu 2. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. A ještě trojka, pro, proti, zdrželi se, přijata. Čtyřka, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijata. Pět, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijata, 7, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 6, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 8, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 9, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 11, e, omlouvá se předseda zamítnuto, 11, kde je pro, proti, zdrželi se přijata, desítka, kde pro Proti? Zdrželi se? Zamítnuta. 11. 12. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuta. Je 13. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuta. 14. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuta. 15. Kde pro? Proti? zdrželi se přijatá. 16, kde pro, proti, zdrželi se Zamítnutá 17, kde pro, proti, zdrželi se Zamítnutá 18, kde pro, proti, zdrželi se Přijatá 20, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuta. 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 26. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 27, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 28, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A konečné hlasování jako vždy elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni kolegové? Uzavírám hlasování. 7.30 pro, 7 proti, nikdo se nezdržel. Srdečně blahopřeji to za oba úspěšné dokumenty. Já, eh, Ano, kolego, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já tedy nevím, zda tady něco nehrálo u. Zda tedy počítáte s tlumočením do portugalštiny. Zda se s tím počítá. Já to zopakuji francouzsky. Chtěl bych se zeptat, zda existuje nějaký důvod a proto, že nemáme tlumočení do portugalštiny. Ano, takový důvod existuje, protože se tady vejde pouze 12 kabin a já jsem to právě už Eh, předeslal. Vím, že je to důležité, ale protože jsme víceméně se museli vnutit s tím zasedáním a dostali jsme pouze tuto místnost, tak to je jeden z důvodů, proč právě tento jazyk musel odpadnout, vážený kolego. Jazykové profily, to je těch 12 nejčastěji používaných jazyků a mezi ně portugalština nepatří, to je jazyk číslo 13. Domnívám se, že jako šedou zpravodaj, eh, jako stínový zpravodaj by bylo logické, abych eh, také měl k dispozici eh, jazyk při této přítosti. Samozřejmě, že je to mé osobní stanovisko k této záležitosti. Bohužel se s tím nepočítá, ale do budoucna to zohledníme. A chápu, že tedy je to trochu frustrující, ale eh, ještě je eh, další eh, jazyk, který nám chybí, číslo 14. Bohužel nyní už to nespravíme, ale do budoucna, milí kolego, zkusíme, jak zohledníme tedy mateřštinu stínových zpravodajů. A nyní slovinština. Ano, ještě jednou. Ano, já rovněž bych vás ráda opravdu požádala, aby do budoucna i slovinština se sem začlenila do toho jazykového režimu. Je to opravdu obtížné. Dnes rovněž zde funguji jako stínová zpravodajka a nemám k dispozici slovinštinu. Also ich muss es noch mal já musím ještě jednou zdůraznit, že i mně vždy velice záleží na tom, aby ten parlament byl autenticky vícejazyčný, ale Těch 12 kabin je určováno podle počtu členů v tomto výboru z dané země. To je ten takzvaný jazykový profil. To jsou ta pravidla a pokud se nám podaří získat větší místnost s větším počtem kabin, Genau. Und uh, die Alternative wäre gewesen. Jediným Jiným scénářem by bylo nehlasovat o rozpočtu a to určitě by si kolegové nepřáli. Ano, beru na vědomí, vážení kolegové, vaše námitky, ale už nyní navrhuji, abychom se posunuli dál. Um, bod číslo 4, Absolutorium 2010, Evropská agentura pro životní prostředí. E, znovu předávám slovo paní kolegyni e, Jutě Haug. Prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Pokud proti tomu nic nemáte, tak já bych si dovolila pojednat souhrně o všech třech zprávách, eh, kterými se musíme znovu zabývat, protože plénum v květnu rozhodlo těmto třem agenturám, tedy pro životní prostředí, pro bezpečnost eh, potravin a u agentury pro léčivé přípravky, u těchto tří odložit to absolutorium. A jelikož tomu tak bylo právě jenom u těchto tří agentur, tak jsme si řekli, že jako výbor pro životní prostředí jsme to právě my, kteří jsme zodpovědní v té odborné, na té odborné úrovni a věcné úrovni o tom vypracovat zprávu. Moje zpráva je před vámi, nekonstatuje nic nového, možná taková drobná novinka pro nás, pro všechny je, že to, o čem jsme diskutovali v tom průběhu na jaře toho udělování toho absolutoria, je, že e, ten střed zájmu, jak u zaměstnanců jednotlivých agentur, tak i často v těch správních radách těchto agentur, a dokonce i v těch vědeckých výborech, které samozřejmě máme u každé z těchto agentur. Že s tím se musí zacházet jakoby v rámci separátních pravidel a že bychom měli mít i soudržnou politiku, která opravdu minimalizuje, případně může zabránit střetům zájmu v těchto situacích. Spravodajka ve výboru rozpočtové kontroly se snažila spoléhat zejména odvolávat na kritéria OECD a tvrdila, že vlastně všechny ty agentury by se měly chovat podle pravidel OECD. Já jsem se pokoušela u těch veřejnoprávních správních orgánů v Evropě najít orgány správní, které by se řídily eh, těmito kritérii a jejich opravdu eh, pomálu, poskrovnu. A ještě k tomu hned dodám, že pokud eh, to po těch agenturách bychom tedy žádali, což by spadalo do vlastně, to oni jsou součástí evropských správních orgánů, tak by se to ale pak nemělo týkat pouze těchto agentur, ale všech. A snad si vzpomínáte, že my to vlastně děláme jednak na jaře a jednak když běžel rozpočtový eh, proces, tak jsme poukazovali komisi, aby si u svých teda u těch výborů, které jí poskytují poradenství, že musí mít vyváženější složení a že ty výbory musí mít transparentnější složení. Takže my se tím zabýváme. Já jsem se na všechno ještě jednou podívala u těchto konkrétních tří agentur a stejně jako už dříve a i, ani nyní jsem nedošla k závěru, že bychom jim mohli odepřít to absolutorium. Právě naopak, Domnívám se, že e, těm dvou, dvou ředitelům a jedné ředitelce těchto agentur nyní 19. září to absolutorium udělíme, když budeme tedy u nás ve výboru e, hlasovat a poté i na říjnové plenárce celkově. Doufám, že i výbor pro rozpočtovou kontrolu se bude řídit našimi doporučeními eh, v tomto ohledu. Vím, že oni i čekají na naše doporučení, vyčkávají a tam vedu jednání a doufám, že přece jen se nám podaří, jak bych to vyjádřila. Toto trochu politování hodné tedy téma nějakým způsobem uložíme eh, ke spánku. Eh, máme velice rozumného zpravodaje, eh, já se omlouvám, pokud to tady už řeknu předem, ale absolutorium na 2011, tak tam máme pana Gerbrandyho, odpovědného. Přesně, a to už samozřejmě si můžeme utřít pod čela, protože už z toho nebude takový, takové mučení dlouhodobé co padlo mimo mikrofon a Juta odpovídá, už se nechci pouštět do tématu zpravodajů, protože ono je to i pro ně někdy zátěž. Děkuji, Jutě Haut. Mám tady pár řečníků na seznamu a musíme všechny omezit na dvě minuty. Nejdříve pan kolega eh, Gerbrandy, náš budoucí zpravodaj na Absolutoria 2011. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji rovněž paní Hauk za velice hlaskavá slova a i Dagmaře za její eh, příznivou řeč těla. Rád bych se soustředil na agenturu pro životní prostředí. Stoprocentně souhlasím eh, s tím eh, postupem, který zde popsala Jutta Hauk, ale velice mě trápí to, co se děje v této sněmovně u udělování absolutoria u té agentury to životní prostředí. Apeluji na vás, kolegové, abyste se do toho vložili osobně, protože já mám pocit, že se děje něco divného zde, že najednou je to takový hon na čarodějnice. U té agentury pro životní prostředí nezakládáme se ani na faktech, ani na řádné naší pravomoci jako orgánu, který to absolutně má udělit, ale naopak, že se opíráme často věci, které bych tady ani nechtěl vyjmenovávat. Zabýváme se tím nyní ve výboru pro rozpočtovou kontrolu. Máme nové pozměňující návrhy ze strany zpravodaje, velice osobně zaměřené na výkonného ředitele. A tam dokonce je žádost, aby eh, ten orgán, který udělal absolutorium, byl nějakým způsobem zapojen do jmenování budoucích ředitelů, což bychom zásadně neměli připustit a nemělo by se to dít. Takže já mám opravdu takový pocit, že tam něco není v pořádku. Na základě finančního nařízení, eh, zpráv našich vlastních, evropských auditorů, nic z toho nám nedává podnět k tomu, abychom mohli absolutorium odepřít této agentuře. Ani v květnu proto důvody nebyly, ani ty důvody neshledávám nyní. Musím poblahopřát Jacka McClay ke způsobu, jak spolupracovala s parlamentem, eh, poskytovala veškeré potřebné informace, které jsme si vyžádali a dokonce i ta přemíra. Ta, ta velké množství informací eh, zpravodaj eh, v, té, v tom výboru pro rozpočtovou kontrolu stále ještě vyjadřuje politování, že nedostáváme dostatečné množství informací a dostatečně rychle. Tedy urguji, eh, apeluji na vás, kolegy, prodiskutujte to a prosím, udělte to absolutorium. Ehm, Prohráli jsme pouze o 38 hlasů a doufám, že na podzim to bude velká většina. Vielen Dank. Děkuji. Colin Paš, dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Co se týče agentury pro životní prostředí, tady Plně podporuji to, co říkal kolega Gerbrandy. Neexistoval žádný důvod pro neudělení absolutoria. Kvalita práce této agentury je eh, nespochybnitelná a proto tedy zcela sdílím názor, který byl zde eh, předložen. K agentuře EMA jsem velmi ráda, že tato agentura prohlásila, že mm, učiní kontroly ex ante ex post, e, především na základě e, zpráv e, jednotlivých agentur. Já bych požádala, aby nový systém byl předložen detailně, včetně harmonogramu. Co se týče EFSI, Tady eh, ty společné snahy našich kolegů eh, v zájmu řešení těch neustálých problémů v rámci EFSI měly určitý efekt a nová politika této agentury je již značným pokrokem. Ještě to není perfektní, ale jistě je to tedy určitý pokrok kupředu. Eh, přesto však bychom měli eh, nechat i nadále působit určitý tlak. Nemůžeme dělat jako, že se nic nestalo Zpráva, která byla včera eh, předložena eh, Ernst Young, ukazuje, že je nutné eh, ty expertízy ještě jednou projít a proto se domnívám, že bychom měli s velkou pozorností i nadále sledovat činnost této agentury až do přijetí nových pravidel. Samozřejmě, že nová pravidla mají být přijata, ale musíme také se snažit o to, aby výsledky této agentury byly mnohem konformnější v souladu tedy s pravidly. Děkuji. Já budu mluvit anglicky. také, eh, co se týče přísnějšího postupu mm, vůči evropským agenturám, měli bychom eh, to vyžadovat, protože jsou to peníze daňových poplatníků a vidíme tady problémy, které se týkají všech tří eh, agentur, ale především IMA. Všechna rozhodnutí pro udělení absolutoria by měla být založena na OECD mm, pokynech tak aby bylo zajištěno mezinárodní eh, srovnání účetnictví, finančních eh, výkaz, finančního výkaznictví. To by mělo platit pro všechny naše orgány a instituce. Pokusili jsme se předložit pozměňovací návrhy, které mají posílit ehm, naše stanovisko v tomto výboru. Nejsme si tak jisti, tedy naše frakce, že absolutorium by mělo být uděleno. Mnoha důvodů jste už eh, již byly uvedeno, eh, již tady byly zmíněny. Já se nejsem jistá, že budu hlasovat pro. Děkuji. Sofia, um, ehm, dvě minuty, děkuji. Já si pamatuji na absolutorium e, pro agentury před několika lety a musím říci, že věřím, že s e, konstruktivní spoluprací budeme schopni udělit absolutorium. Především IMA a EFSA. Avšak je důležité si uvědomit, že postup udělování absolutorium představuje určité výzvy konflikty zájmu, tam, tom jsme mluvili. I když musím říct, že nesouhlasím se vší kritikou, která tady padla během toho procesu, avšak je nutné mít na paměti, že některé argumenty, některé otázky jsou velmi důležité. Ehm, jedna z nich je vztah mezi nevládními organizacemi a evropskými institucemi. Aby skutečně byly nevládní, ty organizace. A skutečně reprezentovali občanskou společnost, protože někdy mám pocit, že vytváříme takzvané gongo. V Americe se jim tak říká government, non-governmental. A to my nechceme v Evropě. A proto některé tyto otázky je nutné dále řešit. Nemyslím, že to je důvod neudělit absolutorium, ale ty relevantní otázky, mm, na to by se neměl zapomenout, že se nám ten nelíbil ten proces. Děkuji na rozpách a Um, slovenské ještě k tedy k portugalskému slovenskému budeme muset předadit švédské. Je to na zenes, ještě eh, dvě minuty. Děkuji. Také já chci ze své strany se vyjádřit Mm. pro význam práce Agentury pro životní prostředí, to je velmi důležitá. Dalo by se dokonce říci, že Evropská agentura pro životní prostředí mm, nás mě naplňuje píchou. Je to takový vzor nezávislé organizace, tak jak má vypadat neomezuje se čistě na byrokratickou realizaci svého, svých úkolů, ale dělá více. Řeší i obsahové, věcné otázky. Chrání veřejné statky ve prospěch evropských občanů. A tento spor o agenturu pro životní prostředí souvisí s problémem transparentnosti, které se objevily už u EFSA i u agentury pro eh, léčivé přípravky. Chci ehm, mm, podpořit ty kolegy tom, mm, aby to projednávali ve svých frakcích a skutečně Mm, starali o to, aby tyto agentury byly známé a byly otevřené všem. Musíme také eh, se odpovídajícím způsobem ve frakcích připravit na hlasování v plénu. Děkuji, kolega Hukuny. Děkuji, pane předsedo. Já bych se nechtěla vracet eh, k těm jednotlivým eh, otázkám ohledně EEA eh, a EMA souhlasím s tím, co bylo řečeno, nechci to ještě opakovat. Ale co se týče EFSI, tady skutečně bylo již v minulosti zjištěno, že došlo k vzniku určitých nedostatků, že došlo ke konfliktu zájmů eh, různých expertů. A v této souvislosti bych je chtěla říci, že jsme EFSU navštívili, byli jsme přijati v Parmě celým týmem a hovořili jsme s celým týmem agentury. Byli tam také zástupci eh, GD a předsednictví. Možná, že by bylo vhodné hovořit eh, o této otázce eh, ještě se exekutivními orgány. Je tam určitý výbor pro výběr expertů Eh, a možná, že by bylo vhodné vypracovat eh, novou zprávu. Eh, parlament by celá jistě měl být také zastoupen jedním poslancem. Nejsem si jista, že ti členové, kteří jsou jasně jmenováni, aby se zúčastnili práce na výběru, eh, na, ve výboru pro eh, výběr eh, personálu, si jsou vědomi závažnosti problému. Pokaždé, když EFSA žádá o stanovení eh, poslance do tohoto výboru. Eh, dochází k určitým nejasnostem. Myslím si, že by bylo vhodné eh, stanovit jednoznačně zástupce Evropského parlamentu v tomto výboru pro výběr personálu. Děkuji. Die Kontaktperson zur EFSA. Nyní kontaktní osoba k EFSA Dagmar Rodberend. K EMA, pardon, Dagmar, máte slovo. Děkuji. Já eh, zmíním i eh, ty druhé dvě agentury. K těm postupům ty jsou stanoveny v legislativě. Jako obvykle parlament se účastní ehm, těch eh, rad vedení, ale nikoli pracovních skupin. To platí pro všechny agentury. Je na nás, abychom eh, revidovali um, stanovy a zajistili, aby parlamentní zástupci byli i v řízení EFSA, protože tam nemáme zastoupení. Já jsem si myslela, že to byla chyba, když jsme před deseti lety rozhodovali o stanovách. Velice stručně k eh, tomu, co eh, především pro Páš, která hovořila o EMA a konfliktech zájmů. Mají vlastní oddělení. Um, vaše otázka k tomu časovému rámci, to není nutné, to už bylo provedeno. Všichni uh, už předložili uh, konflikt zájmu, který se ale, to se ale může měnit. Takže celé oddělení, za které nemůžeme platit, že nemůžeme zvyšovat rozpočet. To je vlastně luxus, že nám to nabízí. EFSA. Aby to byla více expertní agentura. Ano, to by bylo dobré, ale potom bychom měli být odvážnější i o mm, umístění těch agentur. Když dáte agenturu daleko někde na vzdálené místo v Evropě, tak asi expert nepojede, nebude tři dny tam cestovat na, sedmi, na, na eh, kratší jednání a neodejde tedy z eh, své univerzity. O tom musíme říct si nahlas. Tohle to je přece jasný problém. Ještě dvě věty. Já jsem teď v posledních týdnech moc nemluvila, <laughs> takže ještě něco řeknu. Musím to říct Kristofrovi a, a musím to říct i kolegům z EPP. Nevládní organizace. Neznám nevládní organizaci, kterou by nedostávala veřejné prostředky na projekty, takže to, co vy jste teď řekl, to by znamenalo, že Friends of Europe nebo Bojk by se byly vnímány jinak. Takže to je takové citlivé téma. Nyní výbor pro rozpočtovou kontrolu. Já očekávám, chci apelovat na kolegy v PPE, aby si to projednali ve své frakci. Pokud nějaký kolega využívá parlamentní pozici pro mm, své cíle doma, tak možná na to má právo. Ale takové, eh, takový hon na čarodějnice je něco jiného. To ří, říci na tiskové konferenci v této fázi postupu, že ředitelka nebo ředitel agentury musí odejít a že zpravodajka e, zajistí, aby paní McLeay odešla, to je skutečně nechutné. A Matiasi, my máme zájem o hodnocení dopadu. Až ten postup skončí, tak se podíváme na pros- výši prostředků, kolik stálo agenturu, aby odpovídala na otázky, které se neliší od těch, které byly dány v minulosti, kolik hodin a lidí si na to museli vyhradit. My vždycky hledáme hodnocení dopadu naší agentury. Ano, já musím říci, nebo nyní chci dát slovo kolegyni Satorasi. Děkuji. Já se zaměřím na agenturu pro životní prostředí. Plně souhlasím. Eh, Brandy. Ředitel je odvedl vynikající práci, především při zlepšování komunikace. A to, o čem se mluvilo během udělování absolutoria, je vynikající přístup inovativní komunikace. Já jsem četla všechny otázky a odpovědi eh, a před minulým hlasování v plénu a nenašla jsem důvody Eh, proč neudělit absolutorium. Jedno ze základních pravidel férové hry je, aby se pravidla neměnila během hry. A mně mm, připadá nevhodné, aby týden před hlasování v plénu byl rozeslán dlouhý seznam nových otázek. To je naprosto nesprávný postup. A co se týče těch kritérií OET, OECD. To je zajímavá myšlenka, ale jak řekla Jutta Haug, o tom bychom měli mluvit eh, v souvislosti s, celém, s celou EU, nikoli um, už uplynulý rok. Takže i my se musí, musíme dodržovat legislativu a pokud v udělování absolutoria nemůžeme prostě vytvářet nová kritéria jenom pro některé agentury. Děkuji. Fatulasi. A nyní chci dát slovo přítomným zástupcům agentury, takže Jackie McLeod z Evropské agentury pro životní prostředí tři minuty. Protože máme velice málo času. Jackie, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Já jsem nechtěla hovořit, ale chci poděkovat všem, kteří hovořili ve prospěch agentury a našeho úsilí um, účastnit se tohoto postupu udělování absolutoria. Já se velice těším na vaši podporu v příštích týdnech, abychom toho dosáhli, takže tím bych chtěla skončit, takže děkuji za uh, vaši štědrou podporu. Díky. Další zástupci přejí si uh, slovo Andrea Scott, eh, výkonný um, ředitel IMA. E Děkuji, pane předsedo. Také já se chci připojit k paní Jackie McLeod. Je skutečně příjemné, když v, ve výboru existuje vyvážený eh, názor na agentury. Všechny agentury, o kterých se teď mluví, bylo, to absolutorium bylo odloženo a vš, bylo provedeno vše, co bylo v lidských silách, aby se všechno vysvětlilo a aby se také eh, mm, prezentovali již budoucí problémy, dostatečný personál. Někteří vědci odmítli spolupráci s mm, Genturou pro léčiva, protože svoji činnost v průmyslových svazech a organizacích nechtějí um, z tohoto důvodu spochybňovat, ale to je otázka pro budoucnost. Další téma je uh, směrnice OECD, která byla až v průběhu řízení um, určena jako měřítko pro konflikty zájmu a pravděpodobně teprve ve, eh, byla jmenována jako možnost v zprávě eh, Četního dvora. Hmm. Na konci září a října tedy oficiálně se to stane eh, podkladem, ale to jenom na okraji. Všechny tři agentury jsou velice vděčné, že tento výbor žádá udělení absolutoria. Děkuji. Patnoli eh, za EFSA má slovo. Děkuji, pane předsedo. Jménem EFSA eh, chci také poděkovat za podporu dnešní a za vyváženou zprávu, která byla vypracována. Chtěli bychom vysvětlit, že jsme spolupracovali se spravodajkou eh, na všech vysvětleních a požadavcích na dodatečné informace, identifikovat možnosti zlepšení politiky eh, konfliktu zájmu. Byli jsme mm, potěšeni těmi výsledky, probíhalo to tedy paralelně s externím hodnocením už eh, byla zmíněna zpráva Ernst Young a také paralelně s úsilím eh, spolupráce na auditu s účetním dvorem. A myslím, že tyto tři eh, postupy paralelní nám pomohly zlepšit naši praxi a také mm, zajistili EFSA má systém, který může fungovat, může se a, vždy zlepšovat, ale fungovat může. A Věříme, že výsledek těchto tří paralelních postupů nás podpoří a mm, výsledek nás těší. Byla zmíněna účast parlamentu ve výběru expertů, e, panel EFSA. Skutečně bychom ocenili, kdyby parlament se účastnil pravidelně na jedná výběrového eh, výboru externího, kteří jsou pravidelně zváni. To by bylo dobré, kdyby Evropský parlament, hm, zástupci tam byli přítomni na těch jednáních. Děkuji. Děkuji vám. Tím se dostáváme ke konci diskuse. Musíme konstatovat, že agentury jsou nezávislé, to se občas zapomíná, když se parlament má účastnit eh, EFSA, tak to musí být tak eh, naplánováno, abychom nebyli ve Štrasburku. Takže aby nebyly svolány ty termíny, když jsme ve Štrasburku. Já bych si přála, aby kolegové, kteří se tam mohli účastnit, takže to musí být dobře načasováno celý ten uh, absolutorium eh, v roce, za rok 2010, tam byl mandát a já jsem měl často pocit, že ten mandát jaksi byl se, z, ztracen ze zřetele. Jako předseda tohoto výboru mohu říci, co se týkalo těch agentur, my se na to ještě podíváme, ale eh, to ještě závisí na zpravodaji, ale um, roz, výbor pro otázka je eh, kompetencí mezi um, výborem pro životní prostředí a rozpočtovou kontrolu. Co na to se musíme podívat, když se něco hodnotí a my nad tím strávíme spoustu času mm, diskusemi s agenturami, máme tam kontaktní osobu a já vypracuji postup s tou kontaktní osobou To ještě bude projednáno. Také jsem se, také mám pravidelně kontakt s řediteli, minimálně dvakrát roce se scházíme na e, diskusi o problémech a komunikace se v posledních šesti měsících zlepšila, protože ty agentury mi leží na srdci, můžeme na něj být pišní, je to přidaná hodnota pro 500 milionů občanů, ale nakonec toho máme prospěch všichni, i ty členské státy, protože tam je k dispozici kompetence. Když chceme experty a ty nejlepší, aby tam pracovali a aby existovala transparentnost, tak je to často obtížné. Když se něco regu- reguluje pří, liš, anebo se to naopak nechá příliš volné. Proto musíme najít tu správnou cestu, protože agentury jsou přidanou hodnotou i pro naši práci. A jak řekla kolegyně Rodberen, co se týče nákladů na některé požadavky, tak to musíme prověřit, co se týče tohoto udělování absolutoria, co to stojí. To necháme analyzovat, to je zajímavé. jako mandát. A na závěr, co se týče těch osobních urážek, které tady byly, tady musíme zasáhnout dříve jako parlament. To nebylo fér, částečně. A když čas je útok na osobní, často nepodložený, tak musíme říci, že nám to líto a že musíme to k tomu přistupovat tedy kriticky, ano, ale když jde o osobní věci, tak eh, musíme zasáhnout. To považuji za černou kapitolu naší práce. A za to se musím omluvit, že to tak dopadlo. Tím se dostáváme na konec diskuse a 19. Eh, září ve výboru budeme hlasovat a rozpočtová kontrola 16. září. Tím se dost, tím jsme projednali body programu 4, 5 a 6 a dostáváme se k bodu 7. To jsou prioritní látky v oblasti vodní politiky a kdo jiný eh, než kolega Richard Zébr. A ten ještě počkáme minutku, Děkuji. Prosím, ty hlasovací kartičky si vemte, kolegyně. No. Kdo odcházíte, tak můžete eh, tedy zůstat a kdo tady chce zůstat, tak kolega Richard Zeb má slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Já předpokládám, že eh, Odchod paní Juty Hauke neznamená, že nemá zájem o vodní eh, politiku debata ukázala, jak je velmi důležité, abychom se v tomto výboru vyjádřili k problematice agentur, aby vše bylo eh, opraveno a napraveno. Nyní k tématu eh, návrhu eh, komise ohledně revize prioritních látek v oblasti vodní politiky. Myslím, že musíme toto vysvětlit poněkud obšírněji, aby i nespecialisté pochopili, jak za zařadit tento návrh. Jak všichni víte, eh, máme rámcovou směrnici o vodě z, roce, z roku 2000 jako základ a zde eh, je řečeno, že chemický stav všech vod musí být napraven do roku 2015. Komise pak na základě eh, této základní směrnice sestavila seznam 33 prioritních látek, to jsme přijali, eh, je to v příloze 10 této eh, rámcové směrnice o vodě. A znamená to, že když limitní hodnoty pro těchto 33 eh, látek je dosažen do roku 2015, pak je dosaženo dobrého chemického stavu dané vody. Potom je ještě další skupina, to jsou prioritní nebezpečné látky, eh, které eh, naznačují eh, jak persistenci, tak toncit citu a také zde je předepsáno dosáhnout určitých prahových hodnot do roku 2015 a v následujících 20 letech by měly být zneškodněny zcela. Komise společně s různými výbory a nevládními organizacemi experty členských států eh, utvořila eh, velmi komplexní výběrový systém, který vychází z článku 16.2 rámcové směrnice o vodě pro zjištění dalších eh, látek mimo těch 33 prioritních. A to je ten návrh, který byl předložen. Je zde 15 dalších prioritních látek, které jsou politicky závažné a přitom jsou také tři látky eh, farmaceutického charakteru, eh, které jsou zde obsaženy. Eh, tento článek 16 je tedy aplikován z rámcové směrnice a jsou to látky, které eh, zákonodárství EU označuje za velmi citlivé. To jsou eh, chemikálie, tedy biocidy jsou to a také celá oblast pesticidů. Navíc jsme také dvě prioritní postupy již provedli a ti tisíce údajů již bylo nazbíráno na evropské úrovni e, to bylo vše zapracováno do daného procesu. Dále se vychází z přílohy 3 existující um, směrnice o rámcové směrnice o vodě. E, čili e, ten výzkumný přípravný proces byl velmi dlouhý a nyní eh, koncentrovaně se můžeme věnovat těm 15 chemickým látkám. Pro nás v parlamentu je to samozřejmě obtížné eh, konkrétně hovořit o těch limitních hodnotách těchto 15 látek. Eh, jak říkám, po celá léta se na tom vědecky pracovalo. Pracovali na tom jak nevládní organizace, tak národní experti a měli bychom na to myslet. Naší rolí eh, by mělo být eh, tedy eh, určité doprovázení. Celý proces byl velmi dobře připraven. Jestli dovolíte, hned bych je nyní sdělil svou námitku a sice, že především to druhé očko se na to nedívalo dostatečně jasně, tedy mám na mysli ono oko, které sleduje eh, nejenom dopad na úrovni eh, těch základních územních celků, ale také eh, otázka, otázku nákladu. Evropské zákony tedy jsou velmi přísně vypracovány na základě vědeckých postupů a nevíme, zda my v parlamentu jsme skutečně tím nejvhodnějším orgánem, abychom to posuzovali. Já zde nebudu jmenovat příslušné látky, látky, to naleznete v návrhu. E, jsou to v principu dioxiny, látky na ochranu rostlin, herbicidy, pesticidy, a ty tři látky s farmaceutickým využitím, e, o které se jedná. Členské státy by podle tohoto návrhu měly pracovat na daných plánech a do roku 2021 by mělo vše být připraveno. Přitom zde nejsou závazné údaje pro členské státy. To znamená, že členské státy si mohou zvolit své prostředky pro dosažení těch limitních hodnot. Je zde tedy skutečně velká flexibilita. Ohledně nákladů a efektů. Eh, zde byly provedeny studie, ale samozřejmě na úrovni českých států je ta efektivita eh, vysoká Eh, ale zjišťování nákladů bylo poněkud obtížné, protože právě to bude probíhat na úrovni členských států. Komise se, by se na to měla podívat eh, více do detailu a myslím si, že v diskuzi s radou eh, jistě bude nezbytné vysvětlit, proč jsou tam v tomto seznamu právě tyto látky s danými limitními hodnotami, jaký to má dopad na lidské zdraví. Eh, stránka životního prostředí je nut musí být ještě lépe Eh, vysvětlena. Myslím si, že v rámcové směrnici to je nedostatečné. Co se týče monitorování nákladů a monitorovacích stanic, eh, tam máme co do nákladů 15-16 milionů a dalších 20-30 k tomu ještě přijde a to jsou jistě náklady, které jsou oprávněné. Samozřejmě, že známe ještě jiné odhady nákladů, ale eh, domníváme se, že Eh, ani zde eh, se nebude jednat o takové částky, které by pro státní rozpočty nebyly přijatelné. Ještě k těm všudy přítomným PBT, to jsou látky, které na základě eh, svého charakteru prostě jsou v přírodě existentní, některé jsou zakázané, ale na základě průmyslové činnosti eh, dochází k navýšení koncentrací ve vodním prostředí a musíme tedy eh, umožnit, aby eh, byly odbourávány postupně. Členské státy by měly moci snižovat náklady monitorování. Co se týče této zprávy, já jsem se snažil o to, a bych tady vyjádřil komplikovanost té vědecké činnosti a navrhuji, abychom to převzali beze změn, ale u těch třech farmaceutických látek jsem eh, navrhoval, abychom to nechali v tom seznamu, ale abychom eh, tam neuváděli žádný ekologický standard nebo kvalitu. Eh, nechtěl bych eh, zasahovat do politiky životního prostředí jednotlivých členských států. To je velmi citlivá záležitost. Komise v té rámcové směrnici o vodě by eh, měla dát členským státům další eh, možnost, tedy časový eh, prostor tyto záležitosti sledovat. Je to tedy přírodní hormon, syntetický hormon a látka, která narušuje endokrinní systém. Já se domnívám, že kvalita eh, vodních eh, zdrojů by tím nebyla zase zasažena tak zásadně. Eh, ty konkrétní hodnoty bychom tam neměli ještě uvádět. Ty plány pro řízení povodí eh, by eh, měly být do detailu propracovány do roku 2027. Eh, co se týče ostatních látek, které jsou v těch plánech a povodí do roku 2015. O tom jsme diskutovali v radě i s našimi kolegy a domnívám se, že je nutné eh, toto ještě dovysvětlit a je nutné to také ukázat na mapách. Členské státy měly obavu, že se najednou všechno v těch mapách změní na červenou a to eh, myslíme, eh, bychom měli zohlednit tuto obavu. Pan předseda už mi hrozí eh, eh, chtěl bych říci, že ten mechanismus je nový, eh, je zde méně monitorovacích stanic, které musí být vybudovány členskými státy, což snižuje náklady. Pak tady máme maximálně čtyři roky pro platnost seznamu, dále sedm konkrétních látek je navrženo a já se domnívám, že těch údajů máme dostatečně k dispozici, abychom těch sedm látek tam začlenili. Co se týče delegovaných aktů, v případě eh, o něch všudy přítomných PBT, tam jsem snížil eh, ten práh. Tím bych uzavřel svůj úvod a těším se na diskuzi. Již jsme měli dvě setkání se stínovými zpravodaji a vidíme určitý jednotný směr a doufám, že dosáhneme cíle co nejdříve. Děkuji a nyní stínový zpravodaj jako první Kiton Azenes, prosím. Děkuji pane předsedo. Já nejdříve poděkuji zpravodaji za obrovskou snahu. Ehm, máme snad eh, svobod, můžeme se svobodně rozhodnout, abychom hovořili tím, čemu budou rozumět. Já se obávám, že když začnu mluvit řecky, tak toho polovina nedorazí k posluchačům. Rád bych poděkoval zpravodaji za tu snahu, která, díky které se nám všem dařilo scházet se na zasedáních a udělali jsme vše pro maximální možný konsensus. O co se vlastně jedná v této legislativě? Mnoho se právě hovoří o farmakologických látkách. Tady totiž nám jde o vyvážení toho, zda bychom měli, aby, abychom měli možnost si tedy brát léky, když to potřebujeme, a zároveň pít čistou vodu. Nejde nám ani o zakazování podávání eh, farmaceutik, ale spíš o určité řízení při předepisování a podávání farmakologických přípravků a zároveň snad i o zpřísnění um, způsobu, jak je voda čištěna. 1,5 eh, na osobu je ten ukazatel a pokud zlepšíme kvalitu filtru, tak si tím ušetříme ty neblahé dopady na životní prostředí a rovněž otázku farmaceutik. Prostě je to investice do budoucna, která se nám vyplatí. Spravodaj navrhuje, aby ty eh, látky eh, s farmaceutickým využitím na seznamu byly, ale bez uvádění hodnot. A tam už máme návrh komise, který zahrnuje hodnoty, čili už se snaží nějakým způsobem hlídat, abychom se vyhnuli přítomnosti těchto látek a to ho by se pak měli zhostit ty čistírny eh, v roce 2021, když to zpravodaj to navrhuje posunout na rok 2027. Nevím, zda tedy dospějeme k vědecky podloženému výsledku, ale já mám spíš pocit, že tím eh, navozujeme proces, kdy se to eh, komise snaží vyhodnocovat. A nikdo se ale proti tomu nepostavil. Žádná mimovládní organizace, žádné vědecké těleso, ale vy se to snažíte spochybnit. Přičem žádná jiná povolená organizace to nedělá. O čem se tady bavíme? Totiž o jedné z velice významných politik Evropské unie. Totiž rámcová směrnice o vodě, se kterou máme celou řadu problémů a kterou se musíme intenzivně zabývat a musíme se seriózně zamyslet nad tím, co z ní funguje, co se neosvědčilo. A na závěr podporuji tedy návrh na sledování, na ten seznam těch sledovaných látek, ale musíme se podívat, jakým způsobem případně je ještě posílit dodatečnými látkami. Děkuji. A nyní Hojrakama. Děkuji, pane předsedo. Já rovněž děkuji Richardu Zéberovi, který um, projevil mnoho eh, klidu, opatrnosti a zároveň věcný přístup při eh, celém projednávání. Musíme si být hodnot vědomi, že vlastně se zde ujímáme politického vyhodnocování chemikálí a to je vždy velice ošemetná záležitost a vždy velice ošemetná rovnováha mezi totiž na jedné straně racionálními argumenty, na druhé straně určitými strachy, obavami a Eh, určitým alibismem, takže to, že jsme eh, byli schopni zachovat klid, to považuji za obrovský klad a zároveň i to, že než se pustil do toho psaní té zprávy, tak už si nás zvolal, eh, ptal se nás, zkusil si vyhodnotit, co už máme a to je přesně ta správná cesta i do budoucna. A nyní, jak se budeme rozhodovat? No, tady ten zpravodaj nám ve zprávě Eh, vytyčuje určitou cestu, která podle mého názoru je správná, ale zároveň jsem přesvědčen, že právě u látek, které se těší politické pozornosti, právě to jsou ty farmaceutické látky, bychom rozhodně měli jít dál. Jednoduše proto, že bychom na to měli ty správné zákazníky že to tak řeknu. Myslím, že je opravdu velice důležité, abychom brali kvalitu vodstva v Evropě vážně a rovněž i to monitorování všech látek, o kterých už víme, abychom posílili a nepolevili v tom, jak se budeme získávat dodatečné poznatky. A právě u těch třech farmaceutických látek už určité spolehlivé informace máme a časový bod, kdy už by se měli dostat na, tu, na ten seznam těch prioritních látek, že to snad není správné. Nyní. Proč? Máme studii Světové zdravotnické organizace, technická zpráva o farmaceutických látkách a pitné vodě a to je VHO, Světová zdravotnická organizace a já upozorňuji na to, že se na ní velice rádi odvoláváme. A ta hovoří v té zprávě z roku 2011 o tom, že samozřejmě se jedná o rizikové látky. A e, to, ale e, ta koncentrace kterou sledáváme v evropské vodě, není nebezpečná pro člověka a další jiné vědecké nespochybnitelné studie, která e, hovoří při nejmenším o jedné látce, tak v tom smyslu, že i kdyby byla 300 krá... 300 násobně vyšší přítomnost ve vodě, tak stále ještě není nebezpečná pro životní prostředí. A e, ta studie eh, byla zveřejněna poté, co už komise přišla s návrhem a myslím si, že právě ten spolurozhodovací proces, eh, jehož se budeme účastnit, je zde proto, abychom zohledňovali ty nově se ověbující informace a doufám, že budeme eh, rozhodně přiměřeně zacházet se řízením rizika u těchto tří látek a že bychom mě měli z toho seznamu škrtnout. Čili nikoli pouze, jak řekl kolega, už eh, škrtnout ty hodnoty, ale úplně je vyškrtnout. To neznamená, že bychom byli nezodpovědní. Eh, v určitém eh, monitoringu budeme pokračovat a Jde i o stávající legislativu, o níž budeme rovněž rozhodovat. Musíme být opatrní, abychom nedo, nevytvářeli určité um, neúměry a abychom nebyli nedůslední, že bychom na jedné straně nesledovali nějaké látky eh, přehnaně a na druhé straně neschvalovali zákony o nakládání s těmi látkami, kde se s nimi počítá, takže eh, myslím si, že eh, v, to, v té legislativě o vobě, vodě bychom neměli zasahovat do legislativy, která se týká farmaceutik. Eh, samozřejmě i u těch ochranných prostředků vůči rostlinám mám určité obavy, že dochází k určitě tým nedůslednostem a tam taky eh, mám trochu pochybnost, zda jdeme správným směrem. Já jsem předložil pozměňující návrhy a budu se odvolávat na farmaceutické látky, ale vidím konstruktivní řešení, které se jmenuje kompromisní a doufám, že se to podaří a že to povede i k ke snížení rizika a zároveň to bude brát v úvahu jak náklady, tak i stávající legislativy a proto se budu těšit na další konstruktivní spolupráci s ostatními eh, stínovými zpravodaji. Děkuji. Nyní se tu Haci. Ona sice není stínovou zpravodajskou, ale eh, zastupuje zpravodaje stínového zelených. Prosím. Děkuji. Ano, bohužel náš Schlitter tady není, takže já mluvím jeho jménem a jménem frakce. Děkuji. Vím, že zpravodaj je, sezna, je expertem na vodní zdroje a e, odvedl hodně práce v této oblasti, ale jak řekli předřečníci, největší kontraverze této legislativě jsou ty tři farmaceutické látky, na eh, seznamu těch sledovaných látek. I když není správné je všechny nazývat farmaceutické látky, protože 90 toho přirozeného estrogenu je z, přírodní, z přirozených zdrojů, jenom 10 je z um, farmaceutických látek. Musíme eh, si uvědomit, že tady je skutečný problém. v létě, kdy jsem začala pracovat jako poslankyně EP asi před osmi lety, tak jsem si přečetla v novinách ve své zemi, že některé druhy ryb v některých oblastech už se nemohou reprodukovat, protože samci se změnili. A je to proto, že jsou ovlivněny estrogenem v mořské vodě. proto se přestali rozmnožovat a ty úroveň byly pro ně příliš e, vysoké. Takže problém existuje a musíme mu čelit. Také ve zprávě Lindy McAllans o um, farmakovigilance bylo tento problém zmíněn tuto chvíli farmaceu, legislativa o léčivech pro um, lidské použití se tím zabývá, ale to není důvod, proč ztratit ze zřetele ekologické dopady farmaceutických látek v ekologické legislativě. Dopady na vodu, jsou asi nejdůležitější tady. Komise provedla velice důkladné vědecké zkoumání, aby identifikovala prioritní látky. Tento proces byl označen jako transparentní, eh, robustní jak ze strany farmaceutického průmyslu, tak nevládních organizací že ten seznam není jaksi náhodně sestavený, je vědecky podložený. Kritéria pro prioritní látky je, že um, životní prostředí je evropské téma a to se týká farmaceutických látek. Náš uh, zpravodaj navrhuje vyškrtnout ty jako ekologické eh, kvality, ale chce tam zachovat na seznamu ty látky. Já s tím nesouhlasím, tímto přístupem. Pokud máme normy environmentální kvality pro um, emise, pesticidy a tak dále, tak by nebylo konsistentní, abychom je neměli pro farmaceutické látky. Co se týče těch třech látek, tak jejich povaha je jiná a metody potřebné jsou také jiné. Proto je trošičku zavádějící o nich e, mluvit jaksi o jed, v jednom, v jednom, na jednou. Ale v každém případě je odůvodněné je zařadit na ten seznam. Pokud bychom vyškrtli normy environmentální kvality a rozhodlo by se o tom později, tak by to v důsledku znamenalo, vzhledem k tomu šestiletému cyklu směrnice o rámce směrnice o vodě, tak ty limity by byly relevantní Eh, pro eh, rok 2027, mm, to je 15 leté spoždění, to skutečně není odůvodněné, no, není obhajitelné. Naše frakce podporuje návrh komise a navrhneme ještě jednu farmaceutickou látku ibuprofen, jak už bylo mm, původním záměrem komise. Druhá věc, ten sledovací seznam monitor, monitoring. Vítáme návrh eh, zpravodaje výšit minimální kritéria mm, frekvence monitorování a co se týče počtu míst, tak ten návrh vypracovaný radou je považujeme za poměrně dobrý, protože zohledňuje jak územní eh, plochu, tak populaci země. V návrhu komise bylo Mm, pouze 8 monitorovacích stanic pro Nizozemí a 23 pro Finsko, což nedává smysl. My jsme geograficky velká, velký stát, ale je tam, jsou tam oblasti, kde je více kilometrů čtverečních než osob, takže někdo z Nizozemí by ty části Finska považoval jaksi za neobydlené. Jak víme, například Nizozemí je velice hustě obydlená země. Poslední bod. Jeden z problémů návrhu komise je, že navrhují kvalitativní standardy, ale metody nechávají na členských státech. To není dobrý způsob, jak eh, vytvářet legislativu. Musíme vytvořit vazbu mezi prioritními látkami a kvalitativními standardy a metodami. plánujeme navrhnout, že když bude průmyslové chemikálie na seznamu prioritních látek, bude násled, budou následovat kroky v kontextu REACH. Takže to jsou tedy naše hlavní body a děkuji eh, zpravodaji ještě jednou. Čekáme na konstruktivní eh, přístup. Julie Gerling, prosím. Děkuji, pane předsedo. Také já se chci připojit ke kolegům, um, protože to skutečně bylo velice užitečné se sejít před tím, než byly pracovány pozměňovací návrhy, než nutně, bude, že budeme souhlasit se vším, ale souhlasíme s hodně body a, některé stále jsou otevřené. Je to každopádně dobrý rámec k diskusi. Chci, že velice oceňuji odkaz na socioekonomické otázky. V současném ekonomickém klimatu je důležité zvažovat náklady legislativy i výhody. A myslím, že hodnocení dopadu eh, tady nezdůrazňovalo ty náklady a výhody navrhovaných opatření. Nejde jenom o peníze, ale také o karbon. Já jsem pracovala, spolupracovala s vodospodářským průmyslem a hodnocení dopadů na emise, pokud bychom museli eh, čistit všechny tyto látky ve vodě, tak to by představovalo eh, ekvivalent produkce karbonu 150 tisíc domácností. Takže tam, eh, eh, kdybychom se dostali mm, zpátky někdy do roku 1990, co se týče zase mm, em, cílu emisie. Někteří členové říkají, že pokud to tam nedáme, tak to nebudou muset čistit v té vodě, ale musíme být realisté. Pokud chcete začít veřejnou diskusi o prioritních látkách ve vodě, tak není způsob, že řekneme lidem, že nemohou brát estrogen v mm, tykocenčních pilkách, protože si to nemůžeme dovolit vyčistit ve vodě, takže musíme být opatrní. Souhlasím s tvrzením zpravodaje, že není hodné stanovit um, normy normatní kvality pro ty tři látky. Obávám se, že když tam dáme ty látky jako prioritní, tak hrozí, že se zpravodaj stanoví nebezpečný eh, precedent, když eh, to tam dá bez dostatečných vědeckých důkazů. Proto je mm, důležité mít vědecké podklady, abychom viděli, zda ta opatření jsou vhodná. Jinak, když budeme Mm, jinak riskujeme, že podkopáme kredibilitu celého toho procesu prioritizace, takže nebuďme příliš pragmatičtí, abychom nepodkopali eh, celou tu strukturu. Mm, je snaha najít řešení akceptovatelné pro všechny. Já zachovám své stanovisko na vyškrtnutí těch farmaceutických látek Vítám odkazy na legislativu specifická pro látky, jako REACH a tak dále. Mm, byla určitá diskrepance mezi návrhem komise a stávající legislativou pro dané látky. Některé látky již byly schváleny podle jiných standardů a nyní se, jsou vlastně zakazovány, protože jsou značeny za rizikové. To je nekonsistentní. To se musí řešit. Musí být jasná pravidla pro podniky občany, jinak zase podkopeme inovační, investiční a ekologické eh, aspekty, protože zodpovědné osoby nebudou mít jistotu, že nakonec ty látky projdou. Tak Dále souhlasím se s pravodeji, eh, co se týče omezení eh, platnosti v čase. Byla jsem ale zklamána, že navrhujeme látky na zařazení na tom sledovacím seznamu. Není jasné, jak byly vybrány, potřebujeme systematický přístup Protože pokud bychom si prostě navrhovali oblíbené látky, tak to není vědecké. Tak bychom neměli pracovat. Děkuji vám. Děkuji, kolegyně Waves. Děkuji. I já bych chtěla poděkovat zpravodaji Čistá voda je pro veřejné zdraví a ekologické systémy eh, skutečně existenčně důležité. Rámcová směrnice o vodě má cíl eh, celé Evropě zajistit dobrou kvalitu jak povrchových, tak i eh, podpovrchových vod. Tento cíl však není dosahován díky seznamu s 33 látkami. Pouze eh, nedostatečně je tak zobrazen mm, to, jaké nebezpečné látky vstupují do vody. Problematické škodliviny ve vodním prostředí eh, tak jsou pouze naznačeny. Eh, vzájemné působení jednotlivých látek není zohledněno. Eh, krokem správným směrem je návrh komise, aby 15 nových látek bylo začleněno do tohoto seznamu. To však bohužel odpovídá pouze pragmatickému postupu a nikoli systematickému postupu a neodpovídá to vědeckým znalostem o persistentních bioakumulačních eh, a toxických látkách. Dalším příkladem je 24 farmaceutických látek, které na základě ekotoxikologického potenciálu a výskytu ve vodním prostředí i e, vývoje spotřeby by měly být zařazeny do té nejvyšší kategorie. Podporuji tedy e, to, co navrhují nevládní organizace Bisphenol A e, další kyselina eh, perchlor dále trichlozan a ibuprofen. Eh, tyto látky se musí dostat do seznamu prioritních látek. Navrhla bych další také látky jako glufosát. V konzistentní zákonodárství EU o chemikáliích by e, nebezpečné látky identifikované v rýči měly být zahrnuty do rámcové směrnice o vodě jako prioritně nebezpečné tomto smyslu je návrh zpravodaje, aby seznam pozorovaných látek správným krokem, správným směrem. Dodržování standardů a limitních hodnot pro farmaceutické látky by se nemělo zhoršovat. Zdraví eh, lidí i eh, přírody musí být eh, chráněno. Kolega Rossi? Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poprosit zpravodaje o následující věc. Mohli byste nám prosím ještě říci, proč vítáte návrh komise, ale silně ho kritizujete? Já se domnívám, že kritika mm, je na místě. Tento návrh neodpovídá realitě ani z hlediska těch látek, které jsou využívány farmaceuticky. Tedy pokud k tomu nejsou žádné alternativní látky, pak by to znamenalo, že již nebudeme mít žádnou kontracepci antikoncepci, ani tedy látky proti zánětům. A znamenalo by to, že takto se nedá prostě postupovat a není možné to takto realizovat. Znamenalo by to, že eh, každá eh, každá stanoviště, stanoviště by mělo mít také likvidační zařízení, aby průmysl neznečišťoval prostředí. Eh, vždyť hlavní znečištění je z strany eh, uživatelů eh, antikoncepcí anebo také eh, mastí proti zánětům. Pokud se takovéto látky totiž dostanou do odpadních vod, tak se zase dostanou dále do vodních ploch. Jaká je PPM a jaký podíl látek může být v obcích a jejich eh, čističkách odstraněno. Já se domnívám, že toto není možné je vyfiltrovat ještě potom později. To znamená, že to povede k tomu, že tyto látky musí být zakázány, ale zatím nemáme dostatečné náhradní látky. Musíme myslet i na toto Eh, takže v tomto smyslu je váš návrh nekonzistentní. Jsou zde i další látky jako eh, ochrana rostlin eh, proti škůdcům či plísním. Takovéto látky se také dostávají do vodních zdrojů a také je nutné chránit potraviny. Pokud však budeme postupovat pouze my tímto způsobem, pak třetí státy mohou eh, využít konkurenční eh, výhody. Pokud toto bude zakázáno, eh, v EU, pak je možné například také jíst jablka z Venezuely, která jsou ošetřena určitými ochrannými látkami a e, to znamená, že tyto škodliviny se potom dostanou do našich e, vodstev. Je možné zakázat prodej takovýchto jablek v momentě, kdy e, evropská jablka již nesmí být ošetřována takovýmito eh, látkami na ochranu rostlin. To je jeden z mnoha příkladů. Eh, zde se stanovují určité limitní hodnoty bez toho, aby se eh, také dalo kontrolovat dodržování těchto limitních hodnot. Já mám na mysli ty nejvíce nebezpečné látky, které jsou také látkami, které eh, vyvolávají rakovinu. Eh, dále je to eh, jsou to další látky, které umožňují dosáhnout pěti PPM. Je nutné tedy eh, zasáhnout. Eh, v italském zákonodárství eh, je umožněno až 50 PPM pro takovéto látky, tedy desetkrát více, než je uváděno zde. Celkově se to tedy zde počítá eh, pěti mocný eh, chrom a šesti mocný chrom, či eh, tři mocný chrom je počítán jinak. Čili z 92% se však používá šesti mocný chrom. Italský ke pitné vodě můžeme mít 42 ppm v těchto látek, ale VHO eh, již hovoří o tom, že od 5 ppm eh, to eh, již není voda vhodná pro užitek je nutné také tedy zajistit kontrolu eh, těchto předepsaných eh, hodnot. Jsem samozřejmě ochoten eh, vyslechnout si vaše námitky vůči návrhu komise a rád vás podpořím v otázce eh, farmaceutických látek. Ty by spíše měly být eh, vyňaty ze seznamu nebezpečných látek a spíš bychom se měli soustředit na eh, látky na ochranu potravin. Takový postup by byl lepší. Ano máme málo času, ale eh, jsou zde ještě další dva důležité body. Chtěl bych tedy navrhnout, abychom dali minutu 30 eh, ostatním stínovým zpravodajům. Dagmar Rod Berend již využila celý svůj eh, kontingent času. Máme zde také komisi, kterou chceme vyslechnout a i zpravodaj by měl mít možnost odpovědět. Kolege. Kakis das Wort. Entschuldigung. thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já jsem původně tedy mě hlavně v úmyslu poděkovat eh, panu zpravodaji Zébrovi za skvěle odvedenou práci, přípravu výborného dokumentu. Samozřejmě, že podporuji cíle té směrnice, nicméně domnívám se, že bychom měli vyvážit prospěch pro životní prostředí určitým eh, zvážením, zda jsou náklady na to přiměřené. Eh, ten návrh, který máme před sebou, té směrnice se zdá technicky složitý a prodražený. Nejdříve vyjádřím obazy, obavy týkající se délky seznamu sledovaných látek. Současné znění navrhuje velké finanční zatížení, totiž velké množství látek, které máme sledovat. Eh, celkově ten počet v budoucnu dosáhne 94 látek a v současné hospodářské situaci se domnívám, že některé členské státy těžko zvládají i ty minimální požádavky. Tedy sběr údajů o látkách na sledovaném seznamu by možná měl být učiněn dobrovolným pro členské státy. A pokud má komise výzkumné středisko, tak to by mělo být tím hlavním koordinačním uzlem a mělo by nést i finanční odpovědnost za tuto činnost. Za druhé, měli bychom zvážit rovněž velikost populace. Kdykoliv rozhodujeme o počtu monitorovacích stanic. Tady se eh, volasím s kolegyní z Finska. Pokud tedy někde nežijí lidé, není tam vyvíjena hospodářská činnost, nepočítá se zde s nečištěním životního prostředí, tedy proč tam potřebujeme i jediné měření na tomto území? Po, proč se vůbec potřebujeme bavit o počtu monitorovacích stanic? A já ještě mám jednu věc, kterou bych rád dodat, pokud mohu. Nakonec, eh, frekvence toho monitoringu. To by nemělo překračovat jednou ročně, protože musíme například pobírat biotu v rybách v některých eh, klimatických podmínkách, jsme to schopni učinit pouze jednou ročně v tom období, kdy jsou ryby aktivní, takže tady trvám na tom, aby byla snížena tato frekvence. Děkuji. Děkuji, Krista. Klás jako další, prosím. Děkuji, pane předsedo. V tom krátkém času eh, na velice rozumné téma. Eh, čas na lichotky nemáme, ale přesto si dovolím eh, seknout kolegovi z Hebroby před dvěmi lety jsme schválili legislativu o rostlinách a nyní je tady nebezpečná situace z ohledu těch cílů, totiž eh, ta legislativa je kvalitní, částečně se provádí, částečně už je provedena a otázka po eh, koherentnosti eh, je na místě, když komise tedy rozšiřuje seznam nové i prostředky na ochranu rostlin, i už ty přípust zjištěné, eh, schválené se objevují. Eh, ptám se na oxyfin. Už je přes 10 let schválen v rámci legislativy o rostlinách, ale jak to nyní dopadne? Bude muset ta látka být stažena z trhu? Komise hovoří o nových poznacích, ale nehovoří konkrétně, o které se jedná, takže to by mě zajímalo konkrétně. Intenzivně už jsme se bavili o těch látkách eh, farmaceutických, diklofenak například. Proč zrovna tato látka, kde máme eh, ty vědecké studie. A oprávněna je i otázka, jakou šanci pak má lék eh, vůbec eh, z toho seznamu se dostat, aniž by to poškodilo jeho pověst, jak si to tedy komise představuje. Mm, vítám ten takzvaný watch list, čili ten seznam sledovaných látek, že je tedy v hledáčku našem, ale apeluji na vás, abychom nejdříve právě ty látky s farmaceutickým využitím umístili právě na tento seznam. E, určitě ještě potřebujeme více nových vědeckých kritérií, abychom se o ně mohli obírat e, při sestavování definitivního seznamu přidatných látek. Děkuji. E, paní Rodberen, minutu a půl. Děkuji. Všechny farmaceutické prostředky jsou rozvodě, jinak by v našem organismu nefungovaly. Proto z nich i čas vylučujeme a všechny bez výjimky jsou toxické svým dopadem. Co to znamená do budoucna? Co si komise přeje, abychom abychom svým občanům tímto sdělili. Chci si, či, chci si v novinách číst eh, titulek um, Evropský parlament zakazuje antikoncepci, eh, zakazuje rozumné eh, léky. Mně to připadá opravdu bezprecedentní a doufám, že ostatní generální ředitelství si s tím poradí. Technická pracovní skupina, která zjistí, že určité eh, farmaceutické látky mají toxický dopad, to sice na papíře můžeme mít, ale nemělo, eh, být, ale nemělo by to být prosazováno, aniž by to bylo socioekonomicky vyhodnoceno, eh, proanalýzováno z pohledu terapeutické přidané hodnoty, co já mám svým občanům říct, těm, kteří například trpí revmatismem, Eh, bolesti svalu a potřebují ten glyfofenak. To je prostě signál, eh, který vede ke katastrofě a já musím uznat, že jak to načasování, tak způsob mě připadají zcela nepřiměřené. Sanko například, které odpovídá za zdravotní politiku, vypracuje stanovisko eh, k farmaceutickému dopadu léku na životní prostředí a samozřejmě nikdo nespochybňuje, že tam je dopad na životní prostředí a s tím se musí zacházet i jinak. Musíme si nejdříve zvážit, zvážit, eh, jak se musí nasi pacienti nechat lékařsky ošetřovat a jak se eh, to pak bude odfiltrovávat a nikoli diskreditovat ty látky. Děkuji další řečník. Omlouvám se. Eh, nepochopila jsem, že jde o mě. Začnu právě těmi e, látkami s farmaceutickým využitím. Chtěla jsem se zeptat generálního ředitelství pro životní prostředí, nakolik spolupracovali se DG Sanko, protože když já jsem před dvěma lety se zabývala tou legislativou o lécích, tak lidé se chtěli eh, zabývat i tím e, aspektem životního prostředí a já bych chtěla vědět, a tehdy, když jsem se komise ptala, kolik práce se už odvedlo o e, působení léku na životní prostředí. Bylo mě řečeno nula práce, začneme se tím zabývat a najednou se v rámci environmentální legislativy přichází s tímto opatřením. E, samozřejmě každý lék je jednak prospěšný, a e, to musíme zvážit v kontextu životního prostředí. Než se do toho vloží média, tak musíme si ujasnit jednu věc. Nikdo si nepřeje, aby lidé přestali brát léky, protože e, je pak nacházíme ve vodě. Ano, víme, že je dopad na životní přistředí, brzy bude hotová celá ta studie, my se s ní seznámíme a než přistupíme k opatřením, tak musíme ten dopad zvážit a já prosím, aby se komise kovala eh, soudržně. Pokud teda něco má význam z pohledu zdraví, tak to má význam i z pohledu nákladů a už jsem slyšela pár hlasů. Tady jsme hovořili 1,50 euro na hlavu, americká vláda spíš hovoří o 18 eurech na hlavu. A mě by zajímalo, když to vláda teda říká, Zda komise s tím souhlasí, je to pravda, že komise s tím souhlasí, to je moje otázka. A když pan Losi říká, že se tam e, porušuje zákon, e, stěžoval si u italské vlády, že se porušuje tedy směrnice o vodě e, nejdříve Evan a pak Samony. Una brevissima riflessione a carattere personale. Já bych, rád, já bych se rád podělil krátkým osobním takovým postřehem, což se týče toho seznamu. Když tedy hovoříme o uplatňování té směrnice, tak Samozřejmě se snažíme dosahovat cílu eh, omezování a případně úplného zbavení se určitých látek, které už jsme na té původní příloze měli. Máme určité postupy, a já se tážu, eh, ty postupy, které jsou popsány nyní v tom návrhu, vedou k dosažení těch cílů, které jsou tedy jednoznačně velice obtížně dosažitelné. Neměli bychom, kromě toho, že budeme ten seznam neustále rozšiřovat, navíc spíše vypracovat nové způsoby, jak by těch celů mělo být dosahováno tedy novelizovat tu směrnici z pohledu metodiky dosahování těch cílů, tak abychom to, co si tam napíšeme jako cíl, aby se to podařilo toho dosáhnout.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 a jeho úvahy jsou vyvážené. E, myslím si, že má také dobré expertní znalosti. Já zcela podporuji e, postup e, v té Světové radě o vodě a sleduji také cíle komise která chce revidovat normy kvality a celý seznam sledování prioritních látek. Samozřejmě, že je nutné sledovat, jak se obsah těchto látek ve vodě mění. Zdá se mi však podstatné to, abychom optimalizovali vztah mezi náklady a e, efekty. Ve zprávě Eh, kolegy Zebra, tomu také je. Měli bychom však skutečně dát pozor na to, aby náklady na realizaci eh, určitých eh, monitorovacích prostředků nevedlo k příliš vysokým nákladům ve srovnání s výsledky které jsou zatím nejisté. Samozřejmě, že parlament zatím nemůže zakázat určité eh, léčivé přípravky. Eh, je však nutné také se podívat na to, že eh, plodnost evropských žen se snižuje a tím, že pijeme vodu, toto ještě redukujeme nadále. Chtěl bych dát nyní slovo komisi. DG Sanko je přítomno a ještě další kolegyně se hlásí. Promiňte. Thank you, Chair. Just very quick. Děkuji, pane předsedo, velice stručně. Všechny plány musí být finančně kryté a já mám určité obavy eh, v souvislosti s tímto plánem, protože aby všechny látky, které jsou na seznamu, musí v budoucnosti splňovat ty environmentální normy. V roce, eh, v roce 2015 existuje, nebo předpokládá se finanční podpora, existuje monitoring eh, toho, zda členské státy jsou schopni toto uvést do praxe, jsou sankce předpokládány, pokud členské státy nesplní termín do roku 2015, jak budeme postupovat, Někdy e, ta látka sama o sobě není problém, ale problémem je ten koktejl látek. A jak to budeme řešit, pokud e, problémy vznikají až v, tom, až v té směsi, jak se to bude monitorovat. Pak je tady, jak bude Evropská komise řešit tu rostoucí nejistotu v souvislosti s mikročástmi ve vodě. To není ještě na seznamu, ale možná komise mm, na to může reagovat. A ještě jedna otázka, a to, že zpravodaj eh, chce dvě mapy statusu vody a já myslím, že mm, aby to bylo jasné a nevznikaly zmatky, je důležité, aby byla jenom jedna mapa. Děkuji. Eh, nyní dám zástupci DG Sanko. Pokud máte otázky, tak prosím, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Je to DG Environment komise. My jsme zodpovědní za toto. DG Environment Eh, tady mluví jménem komise, ne DG Environment. Celá řada otázek byla otevřena, já se je pokusím stručně zodpovědět. Nejprve chci poděkovat všem, kdo zdůraznili ten vědecký proces, který vedl k výběru těch látek. Byl to tříletý proces, který vycházel eh, ze seznamu tří tisíc látek a skončil 15 látkami, což je méně než polovina z posledního seznamu. Samozřejmě není to dokonalé, jsou prezentovány každý den nové vědecké poznatky, byla zmíněna nová studie, která demonstruje, že rizika související s, to, s jednou z těch farmaceutických látek jsou nižší, než jsme se domnívali. To ale pochází z farmaceutického průmyslu a my budeme tento seznam podporovat, mm, podrobovat pravidelnému nevím, mm, revizi a látky mohou být i vyňaty z toho seznamu. Chci zdůraznit, že nebyl návrh ze strany komise zakázat nějakou farmaceutickou látku. Látky, které byly dány na seznam, ty tři, Eh, farmaceutické látky jsou prioritní, takže eh, je nutné eh, re, respektovat ty normy environmentální kvality. NEK. To neznamená, že farmaceutické látky, které obsahují tyto látky, by, nes, by měly být zakázány. Je tady zaměření na čištění vody a řešení na konečné, v konečné fázi, to jsou samozřejmě drahá. Je třeba zvažovat prevenci, zvažovat opatření, která snižují milčování mm, nebo emise těchto látek do životního prostředí, samozřejmě snižování nákladů. Otázka nákladů um, hodnocení dopadů, tam je odhad, um, odhad z Velké Británie je v našem uh, hodnocení dopadů, týká se jenom jedné z matematických látek estradiol. Mm, předpokládá se, že nebudou prevence a že by se to čištění probíhalo v celé Británii, takže to by byl ten nejhorší případ. Pak tady byly odkazy na spolupráce s kolegy v Sanko. Naše spolupráce s kolegy v Sanko samozřejmě byla na přípravě zpracování tohoto návrhu. Naši kolegové probíhají, eh, provádějí ehm, studii a ta studie neposuzuje, zda jsou ty, eh, ta léčiva nebezpečná pro životní prostředí, ale týká se to legislativy hm, pharmacovigilance a zda ekologická rizika z těchto látek jsou adekvátně zohledněna. My doufáme, že tato studie bude mít výsledky a je to mm, konsistentní. Chci zdůraznit jeden prvek pro prioritní látky, které jsou uvedeny v návrzích, termín implementace je 2021 eh, pro ty prioritní nebezpečné látky, tak to začne probíhat v příštích 20 letech. Takže nemluvíme o dopad na příští rok nebo dva, ale je to dopad, který je rozprostřen eh, na delší období. Poslední otázka se týká Frenoxifanu a schválení této látky podle legislativy o pesticidech a že je prioritní nebezpečná látka. To je založeno na nových důkazech o vlastnostech této látky, to je PBT. A tyto důkazy budou muset být zohledněny v příštím schvalování podle legislativy o pesticidech, pesticidech protože ta se ob, bude obnovovat v roce 2024. 2014, takže je 20 let na postupné vyloučení nestažení této látky. Děkuji. Um, ehm, kolega z životního prostředí. Sanko tady byl ohlášen, rádi bychom ho vyslechli, ale uh, bohužel tady došlo k nedorozumění v tom, kdo je přítomen. Chci na závěr dát slovo ještě zpravodaji Richardu Zébrovi. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat um, všem kolegům z komise a ostatním. Měli jsme již příležitost o tom diskutovat a diskutuje ukazuje, jak je to obtížné, jak to bude obtížné se mezi námi nalézt nějakou společnou linii. Já chci reagovat tedy na kolegy eh, socialistické frakce paní Rok Beden, Tady eh, chci říci, že se mluví o dvou různých věcech. Dagmar, nechme to dokončit. Bude obtížné najít kompromis, protože ty eh, chodiska jsou různá. Přesto doufám, že návrh komise je vědecky dobře podložený, především eh, staví na směrnici, rámcové směrnici o vodě právnička paní Beren, musíme to jasně říct. Podívejte se, co bylo schváleno v minulosti. Teď komise nemůže zohlednit nebo vypustit některé věci, protože to neumožňuje ten rámec. A jednání v, v rámci komise, tady chci zdůraznit, mluvíme o vodě, politice o vodě. To, a jde o to, aby stav vod byl dobrý. Nemluvíme o e, dopadu na lidské zdraví, ale směrnici o vodě, která má jasný cíl. Stanoví kolegové tady byli, aby že, že tedy ta vodní prostředí má samo o sobě hodnotu. Nikde není napsáno, že nějaká, e, nějaký lék by byl zakázán. To je nutné jasně říci. Členské státy mají možnost volby. Já souhlasím stoprocentně eh, v tom zakázat um, antikoncepční pilulky, to, to, ten, vysílat tento signál, to by byl nesmysl. Ale kolegové ze sociální feministické frakce říkají, že prostě hormony mají dopady na e, zvíře no, a na akvatické prostředí. Podívejte se na studie. To, omlouvám se, ty taky nejsi vždy diplomat. Podívejte se na to. Teď má slovo jenom zpravodaj. Ehm, vodní prostředí máme na zřeteli a členské státy mají volnou ruku. Hm, jak toho dosáhnout? Nic se nezakazuje. 90 hm, tato je eh, z lidského původu. Musíme se podívat na to, co je možné s tím udělat. A členské státy eh, musí něco dělat a navrhovat svá opatření. To je přece prosté a jasné. A je to ve smyslu eh, legislativy, abychom se tomuto problému věnovali. Je to první seznam na stole, pokusíme se najít kompromis, ale máme, je to tady kvantový skok v kvalitě od v roce 2000 nebyly k dispozici data jenom díky nové legislativě o biocidech, pesticidech máme k dispozici data. To jsou tedy dvě východiska návrhu tohoto seznamu. Má to svoji logiku. Když ty teď data, ta data máme, tak má smysl sledovat ty látky, co se s nimi později děje. Tak se postupně dostáváme um, dopředu. Ale zelení nevidí tedy tyto vazby. A příští krok, to ty mm, křížové vazby se tam musí zabudovat. Je to proces prioritizace. Nejdřív máme 33 látek, pak 15, pak se podíváme dál. V, v té směrnici o vodě řada látek není, která už je tady, ale to neznamená, že nejsme. Když máme ty data, tak se dostáváme o velký skok dál. Moje kritika komise je, jsou samozřejmě náklady, tady s vámi plně souhlasím. To by bylo smysluplné, kdyby tady byly jasná data o nákladech. To by nám tu diskusi usnadnilo. V rámci naší eh, zprávy bychom to ještě mohli dohnat, ale musíme to mít na zřeteli, že členské státy mají eh, mezené rozpočty. Chci eh, mít jaksi otevřené oči. Předsednictví je tady zastupeno, možná by se k tomu taky mohlo vyjádřit a říci, jak vypadají pozice členských států. To bude velká výzva. Otevřeně říkám, Mm, bylo by užitečné se rychle dohodnout s radou, protože legislativa o vodě je dlouhodobá záležitost a jenom tak má smysl. Ještě jednou děkuji za příspěvky a těším se na pozměňovací návrhy a další. Děkuji. Lhuta pro pozměňovací návrhy 12. Eh, září, 12 hodin hlasování ve výboru ENVY 10.10. 10. Zpráva má být projednána na eh, druhém plénu v listopadu. Děkuji vám za velmi živou diskuzi. A nyní se dostáváme k bodu 8. Akční plán pro antimikrobiální rezistenci postup proti rostoucím hrozbám. Paní Rozbach má slavo, je naší zpravodajkou. A prosím ty osoby, které nemají zájem naslouchat, aby opustili sál co nejrychleji, aby paní Rozbach v klidu mohla prezentovat svou zprávu. What issue we just had v zásadě se jedná o logické vlastně pokračování um, toho, o čem jsme hovořili, totiž co všechny ty látky činí, eh, vyvádějí v našich organismech. Proto je to velká výzva. Jakým způsobem si poradíme s tou antimikrobiální rezistencí? Jedná se v podstatě o reakci na sdělení komise z 5. Eh, listopadu roku 2011 k akčnímu plánu eh, o boji s stoupajícím jevem antimikrobiální eh, rezistence, rovněž i reakci na iniciativu výzkumného programu se 27. října roku, loňského roku, kde se hovoří o eh, hrozbách pro lidské zdraví z této strany. Není to poprvé, co se toho tématu ujímá i Evropský parlament. Eh, už v květnu loňského roku jsme měli eh, prohlášení a právě i v říjnu eh, k antimikrobiální rezistenci a ohrožení veřejného zdraví v té oblasti. Tedy zabýváme se tím, ale otázka eh, těch eh, antimikrobiálně rezistentních bakterií, tedy E. AMR je celosvětová záležitost a jde o to, že vlastně antimikrobiální léky jsou stále méně účinné, protože stále více mikrobů se stává rezistentními a rezistentnějšími eh, kvůli zvyšujícímu se využívání léku, nevhodnému využívání léku a zároveň chybí prostředky na vývoj nových antimikrobiálních látek. V samotné Evropě jsou AMR odpovědné za 2,5 milionu dodatečných dnů eh, hospitalizace a eh, má se za to, že 25 tisíc občanů umírá v Evropě. Z tohoto důvodu, a že to bude stoupat, počítá se s tím, že ten problém bude růst, protože stále více jednak léku, ale i potravin eh, zvyšují to nebezpečí této rezistence. Rezistence je stále eh, plošnější, neustále se vyvíjejí nové mikroby, které už eh, nejsou léčitelné v organismu. Tedy v celé Evropě se musí začít jednat, nemůžeme už si dále dovolit eh, tuto problematiku ignorovat. Eh, jednak dostupnost a jednak účinnost eh, antimikrobiálních léků. Musí být udržena stávající léčba, musí být chráněna a zároveň musíme e, zavádět dodatečná opatření jednak na úrovni vlád a jednak na úrovni výzkumu vývoje. To jsme zanedbali, pokud si s tím neporadíme, tak e, bude v podstatě současná medicína samotná ohrožena a výsledkem může být, že už nebudeme schopni chránit pacienty, jimž hrozí infekce um, antimikrobiálními prostředky. Um, když tedy ocituji um, Světovou zdravotnickou organizaci, tak hovoří o tom, že se vlastně můžeme dokonce vrátit do období před vynalezením penicilínu Antimikrobiální prostředky jsou rovněž životně důležité eh, pro zdraví zvířat, tedy v důsledku pro výrobu potravin. I zvířata trpí různými nemocemi, které se snažíme léčit, stejně jako u lidí. Problém u AMR je zhoršován tím, že se nám neustále více eh, bakterií objevuje, kteří jsou, které jsou multiresistentní, které ještě více stěžují jejich eliminaci léčbu. Mnoho eh, právě je více i eh, takových typů onemocnění jako MRSA. MRSA často je šířena, přenášena pacienty, kteří jsou um, převádění, přesměrovávání z nemocnice do nemocnice a e, existuje i více nemocí, které už mohou se stát smrtelnými, například e, e, tuberkulóza, zápal plic a tak dále. Světová zdravotnická organizace hovoří, že na světě je minimálně 440 tisíc případů multirezistentní tuberkulózy a ročně na toto onemocnění zemře více než 150 tisíc lidí. Já se domnívám, že je to obrovské množství a že je možné, že se na tom seznamu těch nemocí, které jsou mm, tedy pak už obětí multirezistence, bude růst. Máme stále více mikrobů, které už nereagují na léčbu na farmaceutika a musíme s tím něco dělat. Pro mě je zcela zásadní záležitostí, že se této diskuse bude účastnit i Evropská unie a že na ten problém bude konkrétně reagovat. V minulosti, v závěrech Evropské rady i v usneseních parlamentu neustále apelujeme na obezřetné využívání stávajících antimikrobiálních léků a na investice význam investic do nových léků. Já si myslím, že ty závěry a ty apely musí už konečně být realizovány. Máme neustále různé e, přesvědčivé záležitosti na papíře, nic se neděje, to se musí změnit. Bohužel se nejedná ovšem o jednoduchou záležitost proto musíme eh, tento problém řešit eh, různými způsoby. Ať už tomu, že nepřipustíme infekční onemocnění jako takové, tak eh, to, že budeme obezřetně zacházet se stávajícími antibiotiky a vyvíjet i nové. Šest tedy záždosti. Obezřetné využívání Eh, antimikrobiálních látek v humánní i veterinární medicíně, prevenci jako druhý bod, vývoj nových antimikrobiálních prostředků a alternativních způsobů léčby, to je číslo 3, zlepšení sledování a podávání zpráv, eh, komunikace, vzdělávání, odborná příprava číslo 5 a v neposlední řadě mezinárodní spolupráce. Jelikož se jedná o e, zprávu z vlastní iniciativy, e, Obsah, eh, jak víte, u těchto zpráv je omezen, jsou tam limity na délku. Já proto budu k tomu připojovat celou řadu technických dodatků, eh, v nichž eh, obsáhnu jak návrhy na opatření a budu se zabývat například kontrolou infekcí, využívání antimikrobiálních přísledků ve veterinární medicíně, Eh, zlepšení, nutnost zlepšit diagnostiku, výzkum, vývoj, mezinárodní spolupráci, což jsou, eh, což jsou pro mě ty nejzásadnější záležitosti. Doufám, že i vy mě pomůžete a že můžeme i vypracovat pozměňující návrhy společně, abychom eh, to obsahově obohatili. To je zatím ode mě vše a děkuji. Ano, děkuji. Na rozbach máme časový problém. Dnes jsme pozdě začali, e, na konci máme málo času, to je zcela jasné. Takže prosím stínové zpravodaje, aby e, dvě minuty e, dodrželi tento limit. Je to důležitá zpráva, ale i tak už se blížíme ke konci zasedání, takže dvě minuty maximálně, prosím. Paní Kukovič, ano, děkuji. Já bych ráda poblahepřála Aně Rozbach, zpravodajce. Jsem velice ráda, že se to téma zde objevilo na programu, protože už za slovinského předsednictví v roce 2008 jsme v této věci učinili určitý pokrok. My jsme vždy nějakým způsobem nás doprovázela antibiotika. Můžeme říci, že to pro nás byl skoro denodenní chleba, kdysi býval. A první věc je lepší osvěta. Nikoli pouze mezi pacienty, ale i dokonce e, v těch kruzích e, lékařských i veterinárních. A další věc. Jsme zahlceni těmito antibiotiky. Používáme je téměř denodenně a já na internetu například se táži kolik antibiotik využívají lidé, aniž by k tomu měli lékařský předpis a Navíc ještě nám schází prostředky na výzkum, vývoj. A přitom musíme zkusit zavádět opatření a zároveň poměřovat záležitosti, mít ty ukazatele v celé Evropě společné. Já jsem právě připravila konkrétní návrhy na základě e, těch problémů, které jsem zjistila a zapíši je, uvedu je v těch e, pozměňovacích návrzích. Doufám, že je podpoříte, zejména protože jsem se snažila soustředit i na děti, a na státy, kde se vlastně dá ještě stále ještě koupit antibiotika bez lékařského předpisu. To nikomu nepomáhá. Děkuji. Karin Kalmbach dvě minuty. Nejdříve bych chtěla srdečně poděkovat kolegyně Rozbach. Já znám problematiku zpráv z vlastního podnětu, tam je to dost omezené a my předložíme celou řadu pozměňovacích návrhů. Nehledě na veliké utrpení lidí vyvolané touto rezistencí, je to samozřejmě také veliká výzva pro zdravotnictví. Tam bychom měli tedy začít 60 infekcí přinášených v nemocnicích jsou dány na zárodky tohoto typu. Proto chceme také navrhnout, aby infekční kontrola v nemocnicích byla zlepšena. Dále další oblast, která tomu neodpovídá úplně, to je nekontrolovaný přístup k antibiotikám. Ten ilegální prodej přes internet musí být zastaven anebo alespoň snížen. Dále pozorování nanomateriálu, nanostříbra. Dnes v mnoha případech se používá tohoto postupu, aby se ukázal účinek antimikrobiální stříbra. Je zde celá řada studií ohledně této otázky. Nemůžeme dovolit, aby nanomateriály ještě podpořily tuto rezistenci. Má předřečnice také hovořila o nutnosti osvěty. Musí to začít již ve školách a proto eh, bych chtěla upozornit, eh, že i otázka vzdělanosti by měla být eh, posílena. Vedle lékařů hrají důležitou roli i Lékárníci vždy znovu i tady eh, vidím eh, kolegy, kteří používají širokopásmové antibiotikum jenom na rýmu, takže i v eh, světě musíme mnohé udělat. Jsem členkou výboru pro otázky zemědělství a i tam vidíme, dopad rozšíření antibiotik a i tady bychom potřebovali lepší kontrolu. Dodržela jsem čas. Děkuji. Děkuji. A nyní za Libe Theodorus Sikanikakis, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych rovněž na počátku poděkoval Aně Rozpach za výbornou zprávu z vlastní iniciativy. My přijdeme pouze s drobnými zlepšeními, alespoň tak já je vidím u těch pozměňovacích návrhů. K tomu, co už eh, předeslají kolegové, přidám jenom dvě připomínky. Za prvé, jedná se rovněž i zde o záležitost, kde mnoho finančních prostředků dáváme na něco, co nepotřebujeme. My v podstatě často vůbec dodatečná antibiotika nepotřebujeme, takže ono je to výhra na obou stranách. I na straně fiskální politiky, zejména v zemích, jako je tam moje, kde se právě mnoho investuje ve farmaceutickém odvětví. My potřebujeme právě takovouto iniciativu, se kterou zde přicházíme. A druhá věc, to je konkrétnější záležitost a týká se otázky, zda potřebujeme prodloužení patentů, abychom si poradili s otázkou toho, zda se um, vývojářům, vývo... um, zda si poradíme s tou rovnováhou mezi novými a starými antibiotiky. Já si myslím, že prodlužování pacientů není ten správný um, prostředek, protože prodloužení patentu přinese dodatečné eh, monopolní zisky eh, farmaceutickým firmám. Čeho tím dosáhneme? Oni se budou snažit prosazovat ten lék a eh, pokud budou mít patent déle, tak ho budou prosazovat delší dobu. Ale my musíme najít jiné způsoby, jak si poradit s hospodářským problémem výroby něčeho, čeho vlastně nepotřebujeme využívat více. Spíše eh, cestou finanční podpory eh, té, eh, toho výzkumu, než abych ten výzkum vedl k nějakému monopolnímu patentu. Takže to je vše. Děkuji. Michel Rivazi. Michel Rivazi. Děkuji, pane předsedo, a děkuji paní Rozbacha za její návrh zprávy. Celkem jsme eh, si zajedno. Chtěla bych se však vrátit k jedné příčině rezistence eh, antimikrobiální, a sice je to veterinární praxe. Ve zprávě nesouhlasíte s nekontrolovaným profilaktickým používáním antibiotik. Ta nekontrolovaná praxe, to je přesně to, co se děje každý den. Když se hovoří o intenzivním chovu, tak se preventivně dávají antibiotika a to představuje veliké problémy. Zcela jistě víte, že existuje studie, která ukazuje, že eh, která ukazuje, že v tom kuřecím mase eh, je hodně antibiotik, ale také třeba v mase eh, králíků. Eh, chtěla bych upozornit na rezoluci z roku 2001 o ohrožení veřejného zdraví. Toto bylo odhlášeno odhlasováno, promiňte, a e, bylo zde také řečeno, že je nutné v tom intenzivním chovu e, snížit používání antibiotik. E, proto bych chtěla poznamenat, že je nutné prostě zakázat preventivní užívání antibiotik v těchto chovech tím eh, pouze navýšíme eh, antimikrobiální eh, rezistenci. Čili tolik můj návrh, který vám ještě předložíme a souhlasí to tedy s tímto usnesením. Děkuji, Michel. A Krista Klás. Děkuji, pane předsedo, za možnost hovořit za kolegu Schnellera, který zde nemůže mít. Poprosil mě udělat tři krátké poznámky k této zprávě paní Rozbacha a gratuluje také za skvělou práci. Tyto tři body jsou následující. Ve smyslu přístupu prevence je lepší než léčba zde je nutné eh, právě zdůraznit eh, prevenci eh, v léčbě s antibiotiky. Za druhé je zcela nejasné, jaká jak, co to je vlastně profilaktická léčba. Eh, a musíme tady hovořit také o odůvodněné a neudůvodněné léčbě pomocí antibiotik. Eh, Evropská agentura pro léčivé přípravky by na základě eh, oprávněné a dokladované studie měla říci, co je spolehlivé a nezbytné, aby choma chránili zdraví lidí i zvířat. Za třetí konstatuje kol- kolega, že je nutné eh, provádět ještě větší osvětu ohledně rizik eh, neodborného používání antibiotik a eh, také na zlepšení hygienic, dodržování hygienických pravidel. Děkuji. Děkuji. A nyní paní McGuinness. Thank you, Děkuji. Krista Klas hovořila o některých věcech, které jsem chtěla zmínit. Chci poděkovat zpravodaji. Mm, jedna drobnost k článku 9. Myslím, že bychom e, tam měli něco přidat v chodě s členskými stády, protože paušální přístup nemusí být nejlepší. Je to tedy drobnost, ale možná je to důležité. V článku 3 Eh, profilaktické preventivní použití. Ten výraz nekontrolovaný je asi příliš volný, protože je ilegální používat léky nekontrolovaně. Eh, existují kontroly využití a tvrdit, že antibiotika se široce používají a zneužívají, to by se mělo zastavit praxe je nesprávná. Ale jak víme, tak škála antibiotik ve veterinární medicíně je užší než v humání, takže bychom je, jejich využívání měli kontrolovat. Je důležité zmínit se to organizace pro zdraví zvířat. E, tato zpráva je dobrým krokem správným směrem a máte moji podporu. Linda McEwen, dvě minuty. Když jsme navštívili Evropskou agenturu pro léčiva, tak nám bylo řečeno, že antimikrobiální rezistence je jeden z hlavních problémů. Také nám bylo řečeno, že problémy jsou ve veterinární medicíně, takže možná bychom měli požádat EMU o e, to, jaké to jsou problémy, když je musíme řešit. Ehm, když se něco nedoporučuje pro humánní použití, proč tedy eh, v pěstování zvířat ano? EPP lobovalo v minulém hlasování proti tomu. My, mus, my to musíme zajistit, e, humánní zdraví, a musíme to brát velice vážně. A velice vážně se tím zabývat. Chci se zeptat komise, co se stalo od minulého listopadu. Uh, ve vývoji nových eh, antimakrobiálních látek. V listopadu byla diskuse, co se stalo od té doby. Děkuji. Teď chci dát slovo komise. Kolegové eh, položili otázku, prosím stručně, máme málo času. Komise. Děkuji, já budu stručný. Nejprve chci říci, že vítáme tu zprávu. Jak víte, je to priorita. Bylo to ve sdělení v minulém roce. Především tento holistický přístup je důležitý, abychom nebojovali eh, mm, eh, tak, že bychom vinili pouze jeden sektor. Všechny sektory by měly převzít odpovědnost řešení tohoto obrovského problému antimikrobiální rezistence. Druhá věc, to už bylo řečeno, je opat obezřetné používání. Eh, právní eh, návrhy revize veterin, směrnice veterinární medicíny tam to budou řešit. Už jsme začali spolupracovat s členskými státy na vývoji směrnic o obezřetném užívání, takže Již eh, jsme viděli nějaké příklady z členských států eh, při vývoji tohoto celoevropského přístupu. Druhá věc je roz, vývoj nových antibiotik. Stávající model ne, tedy nezajišťuje dostatek nových antibiotik. Tady chci zdůraznit velice důležitou iniciativu, která to je iniciativa o inovativních um, léčivech, která má podpořit vývoj nových antibiotik. A tady chci zdůraznit, že EMA e, zahájila no, šestou výzvu s cílem spolupráce soukromých a veřejných um, organizací na vývoji nových antibiotik. A dále to se týká eh, něčeho, co už bylo zdůrazněno, to můžeme jenom podpořit, a to je monitoring. Monitoring rezistence je nejenom antimikrobiální, ale také využívání eh, antibiotik je klíčem. Eh, tady pokračuje úsilí a my mm, po pěti letech provedeme ex post hodnocení našeho, našeho sdělení a použijeme data z monitoringu e, o e, účinnosti opatření za pět let. A chci poděkovat za zpracování této zprávy o významu antimikrobiální rezistence. Děkuji a nyní na závěr na Rozbach. Děkuji za uh, eh, váš komentář vám všem a samozřejmě za všechny návrhy při zpracovávání pozměňovacích návrhů. Toto musí být součástí um, propagace, musíme to um, dostat do škol, musíme se naučit dobře stravovat, aby musíme si být vědomi, že všech to, co, obsahu, to, co jíme, může obsahovat zbytky léčiv, které se kumulují v našich tělech. Čím více se o tom mm, budeme dovídat, tak tím lépe na tom budeme. Těším se na spolupráci s komisí a na to, co bude v novém rámci. Tež se těším na spolupráci s vámi všemi na těch pozměňovacích návrzích. To můžeme koordinovat, abychom měli co nejméně konfliktu, protože myslím, že se všichni shodneme v principu. Všichni chceme žít zdravě. že udělám všechno pro to, abychom měli co nejvíce společných pozměňovacích návrhů. Toto není politické téma, toto je zdraví 500 milionů lidí, takže děkuji všem a těším se na další spolupráci. Ano, tak to byl hezký závěr. Je to skutečně celospolečenský úkol, obrovský problém v Unii, jsou tady různé přístupy, tak od Eh, mateřské školky, nemocnice, lékařské praxe až po eh, domy péče o starší občany. Toto se musí řešit. Musí se hledat příklady nejlepší praxe, jaké postupy existují, protože v Unii jsou obrovské rozdíly. Je to zajímavá iniciativní zpráva, těším se na diskusi. Termín pro pozměňovací návrhy je 14. září. V výboru budeme hlasovat 6. září a v prosinci v plénu. Děkuji všem aktérům i všem řečníkům a teď se dostáváme k bodu programu číslo 9 a to je bezpečnost um, um, offshore eh, těžby, eh, eh, zajištění bezpečnosti, týkají se průzkum produkce ropy na zemního plynu na moři. Spravodaj tady není, ale za to tady máme kolegu Anu Bírka, který ho zast, Anu Bírka, který, která ho zastupuje, takže prosím, tento sál musíme opustit ve 13.30, takže velice stručně Anna Gíring dostává slovo. Adam Gírik. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, pan Justas Palecký mě poprosil, abych uvedl jeho hodnocení eh, toho, jak pokračují práce k vyhodnocování eh, toho, jak je kontrolovan průzkum a produkce ropy zemního plynu a ropy na moři. To je vůči tomu, co vypracoval Ivo Belec ITRE. Jak víme, jedná se o nesmírně aktuální záležitost, zejména eh, když si připomeneme, jak obrovská byla ta havárie na Karibském moři. Nezbývá nám příliš mnoho času, já bych si víceméně dovolil citovat jeho eh, prohlášení a to angličtině. Eh, podle názoru eh, je návrh Evropské komise týkající se bezpečnosti činnosti při průzkumu a produkci ropy a zemního plynu zaslouží si pozornost kolegů a ti předložili téměř 250 pozměňující návrhů. Spravodaj se domnívá, že Obecně je koncepce toho, že by mělo pokračovat dobývání eh, plynu a ropy a za to děkuje. Ale vidíme, že panuje všeobecná zhoda, což povede ke kompromisům. Spravodaj se snaží zavést jednak Ehm, nutnost eh, vymáhání finančních záruk za případně způsobené škody a rovněž náhrady eh, těm, jichž se ta havárie dotýká. Eh, všichni hovoří, že komise by měla být ochráncem nejvyšších možných norem a standardů bezpečnosti ochrany životního prostředí. Například evropská politika sousedství by se mohla stát jedním z nástrojů, který zajistí bezpečné dobývání ropy a plynu eh, na mořích, eh, jež Evropu odklopují. Spravodaj podporuje posílení ehm, anonymních podáv osob, které podají zprávu o bezpečnostních environmentálních problémech a tito eh, zaměstnanci i ti, kteří pracují mimo území EU, by měli být lépe chráněni. Rovněž se zamýšlí nad možností eh, toho, že by Evropská um, agentura EMSA pro mořskou bezpečnost sehrávala důležitější úlohu uh, při posuzování um, této těžby na moři. V současné době však EMSA nemá ani finanční prostředky, ani lidské zdroje, aby mohla jak technicky, tak vědecky přispívat v práci orgánů činných v této oblasti. Uh, při nedávném vyjednávání o mandátu EMSI rada se zdráhala zvýšit oblast působení a posílit oprávnění. Další věc je oblast Arktického moře a někteří kolegové volají po moratoriu na jakékoliv působení eh, těchto těžebních společností eh, Arktickém moři. E, podle názoru zpravodaje by se státy měly řídit e, přísnými kritérii, kdykoliv budou zvažovat e, udělení licenci, které by měly dobývat rezervy těchto surovin z arktické oblasti, ale úplné moratorium, tedy zákaz, by byl příliš neproporcionální, zacházel by daleko a například naši sousedi jako Rusko, Kanada a USA by se i tak pravděpodobně tímto moratoriem neřídili. Já doufám, říká zpravodaj, že po setkání se stínovými zpravodaji budeme schopni najít společné řešení k této otázce. Spravodaj ehm, přijde s návrhy na kompromisní řešení a to na začátku příštího týdne, nejpozději. Ehm, v kompromisních návrzích se soustředíme na ty články, kde má právě náš výbor Envy ať už výlučnou nebo částečnou odpovědnost a způsobilost. Ještě jednou by rád zpravodaj, tedy já, chtěl poděkovat všem kolegům. A to je tedy konec citátu zpravodajových myšlenek. Já si myslím, že e, to zpravodaj vyjádřil dobře a děkuji všem za pozornost. Vielen Dank und jetzt Děkuji a nyní už kolečko stínových zpravodajů. Nejdříve tady kolegyně Jasra. Pane předsedo, já budu hovořit stručně. Samozřejmě děkuji jak zpravodaj, tak kolegům, eh, kteří přišli s pozměňovacími návrhy. Ono je to opravdu ukazatel toho, o jak významné téma se jedná. Dnes se omezím na tři věci. To, o čem jsme se eh, bavili už s kolegou Guli, totiž eh, to poskytování těch záruk a náhrad za případné požadavky Musíme se postarat o to, aby každá firma disponovala dostatečným množstvím finančních zásob, aby eh, mohly být vymáhány tyto požadavky. Víme, že například eh, u těch pojišťovacích systémů to vždy není až tak skvělé. Eh, rovněž podporujeme rozšířit kompetence EMSI na aktivity offshore. Není opravdu potřeba zakládat novou agenturu. Ehm, zejména eh, v těchto časech, kdy peníze chybí. A nakonec eh, společné inspekce, eh, které navrhuje zpravodaj. Z mého pohledu by byly z vícero důvodů spíše problematické. Mně připadá, že společná pravidla či nařízení, pokud bude společné, tak takové inspekce společné nebudou nutné. Děkuji, Korin Lepáš. Děkuji, pane předsedo. Zpráva pana Palecky se je kvalitní, i když jsem předložila mnoho pozměňovacích návrhů, to je spíš vylepšování už dobrého. Většina jde tím směrem, že ehm, se snažíme eh, tu ehm, spíš eh, zda směrnici nebo nařízení. Já bych byla pro nařízení, protože tím se v celém evropském mořském prostoru bude vše provádět jednotně, ale to je ještě otázka pro diskusi. Finanční zajištění. Bylo nám řečeno, že e, tam bude určitá lhůta, aby komise přišla s určitými návrhy legislativními. E, mluví se o 20. prosinci. Tady je důležité, aby členské státy se k tomu vyjádřili, k té finanční jistotě. A nyní otázka agentury EMSA. Já se domnívám, že posílit pravomoci této agentury a případně ty inspekce, aby ona dozorovala a opatření, že by tam měla být i pro naléhavé situace. Rovněž se připojí kolegům, co se týče právních prostředků na prosazování eh, úmluvy z Aarhus. Není přípustné ani akceptovatelné, aby byly dodatečné jakoby soudy, které by dodatečně posuzovaly eh, licence. Musí vše být konzultováno, transparentní, veřejnost musí být informována a i nestranost těch inspekčních orgánů musí být poskytnuta a poskytovat mm, pozměňující návrhy, eh, které spolupodpisují, eh, například to, že i poskyt ti, ježi eh, subjekty ze třetích zemí musí mít stejnou odpovědnost jako občané EU a například Shell v Nigérii. Tam by se to rovněž mělo jich týkat. Já jsem pro moratorium v oblasti Arktidy a v tedy naléhavých situacích by to znamenalo tam nedělat nic, ale tím se ještě můžeme zabývat. Hm, no, zpravodaj nebo děláme, uděláme to společně. Já budu mluvit za nás oba ale už naposledy. Dobře. Děkuji, pane předsedo, děkuji zpravodaji za e, zprávu tomto návrhu. Jak víte, spolupracujeme s různými frakcemi, takže nebudete překvapen, že plně podporuji Kikarina Páš mm, pro zpravodaje. My pod podporujeme posílení toho návrhu, ale mělo by to být jasnější. A mám několik připomínek k tomu, stručných. Nejprve k té eh, antarktické oblasti. Pokud někde je oblast, kde je nemožné rychle reagovat, tak musíme být velice opatrní. A tam musí být formulace, která řeší arktické oblasti, Nemůžeme to ponechat mimo tuto zprávu. A také to spadá do kompetence Envy. Je škoda, že se zdá, že je zase politický boj mezi ITRA a Envy. Ale když mluvíme o antarktické oblasti, to je Envy. Všechno by mělo být přímo zařazeno do té zprávy. EMSA Evropský parlament byl velice konsistentní po Deep Horizon. Eh, hlasovali jsme o tom a bylo by divné, kdybychom nebyli stejně konsistentní jako obvykle. Finanční garance. Zajímavé, že komise byla velice jasně ehm, definovala ty odpovědnosti finanční po Deep Horizon, ale v této směrnici je to oslabeno. Předpokládám, že komise to pozapomněla, my podpoříme parlament v tom posílení. Náš návrh 120 je kopií ehm, toho, co je v jiných směrnicích, o emisích a tak dále. Bylo by zvláštní, kdyby to nebylo možné pro ropné společnosti. Děkuji, pan Stuart, jménem ICA, ICR. Děkuji, pane předsedo. Stručně. Chci poděkovat panu Gertovi za jeho úvod. Já s ním souhlasím. Měli bychom být opatrní, uh, abychom mm, přešli tedy k mori, celkovému moratorium. Uh, eh, Spravodaj říká, že místo moratoria v arktických oblastech bychom měli zajistit ekologické kontroly a environmentální kontroly a řádný bezpečný monitoring. Pro mě je nejdůležitější to, že tato navrhovaná eh, nařízení se mění na směrnici. Já jsem navštívil jednu firmu ve Skotsku v srpnu. Ředitel mě vzal do knihovny, ukázal mi 500, 500 svazků nařízení, které již platí, která již platí. On řekl, Toto všechno budeme muset hodit do koše, pokud schválíte to nařízení a budeme muset začít od začátku a nakonec bude ta bezpečnost slabší než nyní. Povolení zvýšených kontrol, kde je to nutné, ale stávající kontroly Británie, což je takový zlatý standard mezinárodně, tak ty by měly pokračovat. Většina lidí, kteří odvolávají na nedávný únik v Kalském poli, to je příklad. Všichni byli evakuováni bezpečně, bylo to zastaveno, žádné škody na životním prostředí. Že můžete říci, že um, proto jsou potřeba přísnější kontroly. Tak prosím, buďte opatrní, aby to nemělo také ne, eh, dopad vedlejší účinek na eh, rybolov. Děkuji. Paní Nas. Děkuji. A, a mikrofon. Už před letní pauzou jsem v diskusi jasně řekla, že ambiciozní standardy jsou důležitější než kdykoliv v minulosti protože um, čím více, um, čím obtížnější je využívat ty zásoby, tím více katastrof tedy um, bude, což vede k jednomu závěru. Těžba ropy a zemního plynu v citlivých oblastech je vzhledem k vysokému riziku ehm, ne- neobhajitelná. Je musí být zakázány. Žádná firma nemůže nést veškeré náklady katastrofy v arktartické oblasti. Minul, případy z minulých let ukazují jenom, že otázka nehody je jenom otázkou času. Doufám, že, vážení kolegové, poda, podpoříte příslušné návrhy v tomto smyslu. Další důležitá věc, otázka ručení. Kdo je, když dojde k nehodě, musí být zajištěno, aby zodpovědná firma byla zod, mm, nesla všechny ekologické škody. Eh, princip toho, kdo to způsobil, musí být aplikován na škody na vodě a biodiverzitě tak, aby eh, ty firmy, ta, ten, kdo to způsobil, ručil za všechny škody. Um, je nutné zajistit, aby existovaly finanční garance před tím, než dojde k nějaké nehodě. Spravodaj ve svých poz- jde správným směrem svými návrhy a apeluji na kolegy, aby se neodchylovali z této cesty. Děkuji vám. Linda McEwen. Velice stručně jeden pozměňovací návrh k článku 18, kde se hovoří o externí dimenzi. Tam se říká, že Unie bude usilovat o stejné standardy mimo EU. Ehm, to není dostatečné. Jedna ze šokujících věcí, kterou jsem zjistil, když přišel žil komisař po katastrofě v Karibiku, že v Evropské unii těžba ropy a plynu není, neprobíhá za stejných standardů. Norové a Britové mají vysoké standardy, ale nejsou v Černém moři. Potřebujeme mm, stejné standardy pro EU společnosti všude. Může nám komise říci, jaký dělá monitoring o pracovních podmínkách e, pracovníků z třetí zemí v této oblasti, že nespadají pod e, evropskou legislativu. Sledujete to vůbec, ty podmínky pracovníků na těch, na těch um, plošinách? Vím, že jsou problémy i na trajektech a rybářských lodích. Komisi. Komise. Pan Jan Panek, vedoucí oddělení, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem, co k tomu přispěli. Vítáme úsilí tohoto výboru. Počet pozměňovacích návrhů je vysoký a je tady snaha ale o posilování toho našeho návrhu z minulého roku. A my plně s, tedy mm, souhlasíme s tím. Tři věci, které chci zmínit z těch diskusí, které do posud proběhly které jsou klíčové. Pro Linda McEwen nejsem schopen poskytnout tyto informace, protože to se týká DG Employment, ale pokusíme se ty informace zajistit, že to je důležité. Také chci eh, jednu mm, zajímavou informaci eh, předat. Instalace v evropské jurisdikci jsou um, považovány za dobré, um, dobrou pracovní příležitost ze strany evropských pracovníků. Je tam vysoká míra bezpečnosti um, i dobré pracovní prostředí. Když ta otázka se týká třetích pracovníků z třetích zemí, tak to můžeme dát kolegům, předat kolegům. Odpovědnosti ručení. Mm, musíme se tomu to, to, o toto usilovat. Nesnížili jsme naše ambice, neoslabili text našeho návrhu. To je třeba vnímat z společně s hodnocením dopadů, kde je velká pozornost věnována odpovědnosti a ručení. My jsme revidovali, co existuje e, v rámci stávajících instrumentů a regulačního režimu. Neexistuje e, žádné snadné řešení, proto budeme na tom pracovat dále. Podnikáme další a další kroky to je v zájmu řešení otázky odpovědnosti. A vedle tedy plánování otázek v oblasti ekologické legislativy, která bude revidována v budoucnu. Tam se bude řešit i ručení. Probíhají studie, a legislativa nyní odráží skutečnost, že neexistuje žádné okamžité efektivní řešení. Nemsa? může se hrát významnou roli v novém regulačním režimu, ale souhlasím se s pravodajem, že to bude podpora členským státům při poskytování sběru dat, nikoli v přímém dozoru, které by měly zůstat na členských státech. Ti mají suverénní práva nad svými zdroji a budou rozhodovat o tom, kdo bude dělat co ve jejich eh, eh jurisdikci a tam budou mít právo na eh, to vykonávat dozor. Elgin? Musím reagovat, jsem původně neplánoval. Vzhledem k tomu, co bylo řečeno, tak Elgin byl dobrý příklad toho, jak funkční mm, kvalitní režim může chránit zdraví a bezpečnost pracujících za nestandardních podmínek, avšak systém se musí dále rozvíjet. Chci připomenout, po evukaci pracovníků z plošiny byla um, spekulace o tom, proč to dále hoří, zda to, proč to není um, uhašeno. Kdyby to nebyl pouze plyn, ale také ropa, hydrokarbony, tak je třeba zajistit, aby to nepoškodilo životního, životní prostředí. Takže toto také je třeba řešit vedle pozitivní zkušeností s ochranou pracujících. Takže ať nearg- nebudeme Alginem argumentovat ani pro, ani proti. Počkáme, až se rozhodne, uh, rozhodne porota. V Británii se na tom tvrdě pracuje. Verdiktu v tomto případě pak uvidíme, zda to je dobrý nebo špatný příklad. Vidím, že už nemáme čas, takže tím skončím. Uh, Děkuji. Ve výboru pro životní prostředí budeme hlasovat 19. září a na ITRE se bude hlasovat 10. října. Další naše zasedání bude 19. a 20. září zde v Bruselu. Dva dny nabité zajímavými tématy. Všem děkuji za pozornost a i za účast. A ještě dodatečně pan předseda laskavě rovněž děkuji tlumočníkům. Pasedo 22.